meeting. I would like to remind you, as usual, that uh, our meeting is web-streamed, and uh, priority is, in terms of interpretation, is given to languages of the full members of uh, SEDA. Takže plní členové výboru budou mít tlumočení, ostatní jazyky dostupné nejsou. Nyní bych si dovolila přijmout zápis z 6. února 2017. Pokud nebudou k tomuto žádné poznámky do konce dnešního jednání, budu považovat tento zápis za přijatý. Nyní bychom přijali dnešní pořad jednání, pokud nebudou žádné poznámky z vaší strany a považuji též eh, za Eh, tento pořad za přijatý a prvním eh, bodem eh, na pořadu jednání je bod, který je společně s výborem DV a vítám tady pana Šárose de Gerence, který je místopředsedou tohoto výboru DV, který bude spolupředsedat prvnímu bodu, který se týká bezpečnostní situace v východním eh, Kongu. Eh, otázky kolem bezpečnosti tam jsou eh, velmi aktuální, takže naše zasedání bude probíhat společně. Potom odpoledne máme veřejné <coughs> slyšení, které se týká bezpečnostní situace ve východočínském a jihočínském moři a toto veřejné slyšení bude společně s výborem AFET. Ostatní a další body se potom týkají eh, Spojených států a Japonska, takže se společnými delegacemi pro tyto dvě země. Mám jednu věc jako předsedkyně, tedy v rámci um, sdělení předsedkyně, a to, že tento bod bude eh, ukončíme za 10 minut 10, tak abychom mohli odejít dolů a účastnit se mm, krátké vzpomínkového, eh, krátkého vzpomínkového ceremoniálu, který má připomenout teroristické útoky na letišti Záventem a také na stanici metra Molenbeek. Takže přerušíme, či skončíme, nebo přerušíme naše jednání za 10 minut 10 a půjdeme eh, tam. Z toho důvodu je potřeba postupovat eh, flexibilně při předsedání dnešnímu výboru a vůbec při eh, vedení výboru. Uvidíme, jak bude probíhat debata, která se týká Konga a buď se tedy podaří uzavřít celý bod před tou desátou hodinou, a potom budeme pokračovat v 10.30 a to bude rozprava k situaci ve Spojených státech a její bezpečnostní a obrané politice. A nebo se vrátíme okamžitě po skončení eh, té minuty ticha toho připomínkového ceremoniálu a budeme pokračovat eh, dále v diskusi o Kongu. A bez dalšího bych eh, nyní předala slovo panu Eh, Gerencovi, který též uvede tento bod na pořadu jednání a poté představíme dnešního prezentujícího, který je eh, místo předsedou oddělení pro střední Afriku a koordinátorem pro oblast Velkých eh, jezer v rámci ESVČ. Je to pan Douglas Carpenter, ale nejdřív pan Kerenc. Děkuji paní Fotigo. Jenom dvě slova úvodem. Děkuji za zorganizování tohoto jednání a také připojení výboru DEVE. My se domníváme, že tím jsme také osloveni e, a chtěl bych s dovolením prodnést několik úvodních slov a to e, tváří v tvář kolegům, kteří nelenili a vstali a jsou již přítomni. Indeed, Mr. Gor- Děkuji, pane Goranci. Rád by, ráda bych připomněla, že tento bod na pořadu jednání se eh, je na pořadu jednání vzhledem k tomu, že připravujeme misi do východního Konga. Tři členové se této mise chtějí účastnit, eh, včetně mne, a eh, cílem je tedy mít širší debatu k této věci. Pane Carpenter, máte slovo. Děkuji paní předsedající, paní předsedkyně, pane místopředsedo, vážení poslanci a poslankyně. Děkuji za dnešní pozvání. Já bych začal svým ten svůj úvodem, svůj úvod tak, že řeknu jednu poznámku. Jako mezinárodní společenství závisíme, pokud jde o informace, eh, v té východní části Konga eh, závisíme na eh, skupině expertů OSN. Před deseti dny Eh, spolu se čtyři eh, kon, eh, občany Konga zmizeli čtyři tito experti v oblasti střední Kasaj a je dobré, je zásadní spoléhat na OSN v této situaci a doufám, že se tito experti vrátí v pořádku a děkujeme za jejich činnost. Jsem vděčný za příležitost, že zde mohu dnes pohovořit a také za zájem o obou výborů o východní Kongo. Je to v souladu s našimi vlastními představami o tom, že ty problémy, které uh, tam přetrvávají, budou nadále předmětem této mezinárodní uh, agendy a to vzhledem k tomu, že v uh, Kongu je volební rok a předpokládá se, že by země mohla udělat důležitý krok k dalšímu rozvoji a stabilizaci. Několik slov k eh, situaci ve východním Kongu a eh, také jaká je reakce EU a to, co je velmi klíčové v současné době, vyjednání mandátu pro eh, MONUSCO, což je přítomnost OSN, jednotek OSN v Kongu. Pokud eh, jste četli zprávu z poslední dobu, doby, pokud jde o vývoj v Kongu, tak eh, je potřeba říci, že tam stále operují klíčové skupiny, například ADF, FDR. L a také další skupiny M23, ale i další uh, různé povstalecké skupiny, které se na tomto území uh, pohy- pohybují, například Lords of Resistance a uh, další místní ozbrojené skupiny a ten problém přetrvává. Mohl bychom o tom hovořit velmi detailně, ale obecně se dá říci, že v případě FDRL tady došlo k oslabení těchto sil v roce 2016, vnitřnímu rozštěpení, ale je to stále eh, hrozba destabilizace. Hmm. Eh, podle exportů nadále tyto skupiny nabírají bojovníky a nadále tam působí, to, což vede k velkému pod, pocitu nejistoty, pokud tam tyto skupiny jsou aktivní. Ozbrojené skupiny a jejich odolnost je symptomatická uh, s ohledem na Eh, selhání v některých oblastech. Jednak eh, jsou to klíčové regionální procesy, které selhávají, a to dva, jednak eh, deklarace z Nairobi, která byla byla jakýmsi koncem rebelie z roku M23 a další regionální selhání, což je eh, zase regionální uskopení, kde došlo k závazkům, které měly přispět k stabilizaci eh, východního Konga. Toto tato selhání a nedostatek politické vůle a síly eh, jsou symptomatické pro některé národní problémy, které se v, této, v tomto regionu objevují. Jednak je to krize v Burundi, což je probíhající problém v tomto regionu a druhý problém je politická situace v, v, v Demokratické republice Kongo, která při, v přípravě na volby, které tedy stále doufáme, že k ním dojde, která tedy tato situace převládá. Takže ta situace je eh, velmi problematická a naše situace je taková, že skutečně nelze hovořit ani o nějakých ostrůvcích stability a pokud se zaměříme na kapacitu pro uh, mise OSN a uh, dalších složek, kdy, tam, kde se objevují nové uh, problematické body v oblasti Kasaj, uh, rebelie v Sapu, a další takovéto problémy, ale jsou tady také další body tlaku, které plynou právě z politické situace a je potřeba vzhledem k přípravám voleb, registraci pro, vol, pro volby je velmi obtížné předpokládat či předvídat, kde bude vzrůstat další nestabilita. Nemusí to být ti tradiční hráči, kteří budou působit. Dalším problémem v tedy Kongu přetrvávajícím problémem je eh, eh, porušování lidských práv. Zpráva pro radu bezpečnost eh, generálního tajemníka zmiňuje narůstající porušování lidských práv Eh, práv a eh, narůstání napětí a těchto porušení ze strany zástupců státu. Více než 2 miliony bylo eh, jak si vyhnáno ke konci roku 2016 svých domovů a po popisu této situace bych řekl něco k tomu, jaký, jaká je úřední pozice EU v závěrech Rady z března hmm, bylo řečeno, že zájem EU přetrvává o tento region, o tuto oblast. Vítáme také politickou dohodu, která, které bylo dosaženo ke konci roku 31. 31. prosince a aktivně podporujeme rychlé zavedení do praxe této do této dohody na základě konkrétních uspořádání, která byla dohodnuta a vyjadřujeme zde i eh, přání rychlé implementace této eh, dohody a eh, také to, aby ta většinová prezidentská vláda dosáhla cíle uspořádat volby v roce 2017. Katolická biskupská konference hraje velmi důležitou úlohu při do nalézání koncensu pro nás v současné době, a je to též v těch závěrech rady zmíněno, Nejde jenom o bezpečnostní krizi z pohledu EU, je to krize mnoha rozměrná, bezpečnost, institucionální krize a socioekonomická krize. A to jsou propojené eh, věci, pokud se díváme na výhledy do budoucna eh, v roce 2017 a zajištění bezpečnosti v této zemi. Zaměřujeme se na obnovení mandátu mise eh, OSN MONUSCO a to je tež v těchto závěrech, kde je zmíněno, že je potřeba, aby tato mise byla vybavena zdroji finančními i lidskými, tak aby mohla plnit ty nové eh, úlohy na politické i bezpečnostní frontě a dále, aby byla schopna plnit svoji úlohu v rámci ochran, eh, úlohu ochrany obyvatelstva a také úlohu v rámci eh, voleb, kde tato mise OSN je klíčovým účastníkem v celé řadě ohledů. Eh, nadále odsuzujeme porušování lidských práv. Víte, že již byly přijaty sankce proti jednotlivcům, kteří byli zapojeni do nepokojuči násilí loni na mm, podzim a jsme připraveni přijmout další sankce proti těm, kteří páchají, porušují lidská práva či vedou obstrukční postupy a nadále vyjadřujeme znepokojení nad humanitární situací mm, v, ve východním e, Kongu a také v oblasti Taganiky a neměl bych e, opomenout i severní e, oblast Konga, kde působí armáda Lords of Resistance v některých těch národních parcích. Eh, pokud jde o M23, Nairobská deklarace vyjádřila toto eh, jasně v rámci rámcové dohody o spolupráci, která eh, pro nás je takovým klíčovým centrálním pilířem při hm, jaksi vztahu k té, tomu uskupení M23 a dalším povstalcům. Paní předsedkyně, ukončil bych svoje vystoupení několika k slovy eh, k misi OSN pod názvem MONUSCO. EU eh, e finančně nadále podporuje některé procesy v tomto regionu, které se dotýkají tohoto regionu východního Konga je tady eh, program stability a nástroj, který eh, směřuje například do oblasti vojenské justice. Vojenská justice je oblast, která je klíčová, pokud chceme zabránit beztrestnosti postupu některých ozbrojených složek. Eh, dále reforma bezpečnostního sektoru celkového ve vztahu k armádě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 Jedna z těch misí byla ukončena, ale máme zde rozvojové fondy pro reforma, reformu eh, armády a modernizaci zprávy. A poslední věc je potom eh, odpovědnost či skládání účtu ze strany eh, o ozbrojených složek, ale také občanské společnosti. Mandát mise OSN je velmi důležitý a je to věc, o které rozhodne Rada bezpečnosti. OSN, ale pro nás je tento mandát a také prostředky, které eh, potom budou přiděleny, eh, jsou nezbytné pro to, aby mi se mohla eh, vykonávat své, naplňovat své povinnosti. Diskuse v New Yorku v rámci Rady bezpečnosti, pokud jde o ta podobu toho mandátu, eh, se eh, jak si jsou si vědomi všech těch problémů, které v eh, DRC přetrvávají, ale co je podstatné v této souvislosti s tím mandátem je jednak rychlé uzavření aranžmán partikulier pro tuto oblast a za druhé plný, eh, plné řešení otázky ochrany lidských práv, včetně eh, otevřenosti eh, k možnosti stíhání Mezinárodním trestním tribunálem, pokud dojde k páchání Eh, těchto trestných činů a tlak na eh, eh, to, to uspořádání státní, pokud jde o řádné nastavení volebních zákonů a lhůt volebních v oblasti ozbrojených složek plnění rámcové dohody a také Eh, respektování sankcí OSN, protože ty se vztahují na některé ty ozbrojené skupiny a eh, také mm, signatáři na deklarace by zde měli hrát podstatnou úlohu. Pokud jde o zastropení počtu ozbrojených eh, sil, to je tež součástí toho mandátu a konkrétnější další úkoly, který tento mandát obsahuje. S tím eh, bych tedy skončil, paní předsedkyně, a velmi rád budu reagovat na otázky eh, přítomných členů. 2017 eh, je velmi klíčový rok, kdy bude testována vůle všech hráčů v východním Kongu či v Demokratické republice Kongu tak, aby bylo dosaženo skutečně transparentních a kredibilních voleb voleb a mezinárodní společenství musí nadále sledovat tuto situaci, sledovat tuto zemi a nadále poskytovat podporu eh, práci OSN a celkové pomoci a eh, republice Kongo k dosažení jejich cílů. Děkuji. Very much indeed, Mr. Děkuji vám, pane Carpentere, za tento souhrný úvod a chtěla bych vás, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, informovat, že v průběhu dnešního jednání bychom rádi e, publikovali prohlášení výboru SEDE, které by prokázalo naši solidaritu se skupinou expertů a a zmizení těchto eh, pracovníků, eh, kteří odvádějí velmi cenou práci v regionu, eh, byl právě důvod, proč jsme začali uvažovat o vyslání naší mise do východního Konga E, v takovýchto e, situacích je velmi důležité prokázat solidaritu a pro politické společenství je zásadní a velmi, velmi vhodné, aby podpořilo e, tyto experti a vůbec veškeré snahy po stabilizaci zemí země. Naše úsilí by mělo eh, být eh, soustředěno na ty úkoly, které tady eh, předestřel pan Carpenter a také na závěry rady. A především jde o úspěšný vstup v platnost politické dohody a o to, aby byly vytvořeny podmínky, které by umožnily konání voleb v Demokratické republice Kongo v letošním roce. Yeah, yeah, I think, you um, know. Tergaller. Galler jako první. Předpokládám, eh, že chcete hovořit. Ano, děkuji. A omlouvám se, že jsem dorazil trochu později. Měl jsem nějakou eh, lékařskou prohlídku. A eh, chci poděkovat za ten úvod, za aktualizování informací ohledně situace skutečná otázka, kterou si kladu, a kladu si ji už velmi dlouho, zdaleka nejenom teď, je tato. Na jednu stranu můžeme být dobře informováni, to ano, můžeme e, také e, vlastně poukázat na to, k čemu jsme se zavázali na naší straně a můžeme e, se zavázat a můžeme předpokládat, že jsme teda k něčemu zavázali i své partnery, ale situace je taková, jaká je, stále a pořád. A my samozřejmě můžeme podporovat úsilí OSN a jde o to, aby v terénu došlo ke skutečné změně. A tady se ptám, zdali to nepotřebuje něco, k čemu nejsme připraveni. E, zdali tady není zapotřebí nějaké skutečné mise e, v terénu, něč, něčeho robustnějšího, zdali není zapotřebí v tom regionu Velkých jezer e, prostě něco, co by umožnilo, aby se zase zpráva, eh, státní zpráva vrátila k nějakému pořádku, aby byla eh, prostě veřejnost uklidněná, obyvatelstvo zásobováno a tak dále a tak podobně. To by skutečně byla podle mě jediná věc, která by znamenala výraznou změnu, která by E, také posílila OSN, e, co se týče e, jejího efektivnějšího působení. Ale zdá se, že tady není dost politické vůle a já si ani nedovolím to kritizovat, protože jde patrně o priority. Je to sice tragické, ale já jsem už tak trošičku zoufalý a zmocňuje se mě pesimismus, protože tady je na jedné straně Eh, tento dobrý realistický popis, ale já si kladu otázku, zdali nějakým způsobem můžeme zaznamenat určitou změnu k lepšímu, můžeme, zdali k ní můžeme přispět. Předsedkyně, děkuji. Já souhlasím. Před deseti lety se zdálo, že naše vůle přispět byla mnohem větší. Paní Valtman si další do diskuze. Děkuji velice, paní předsedkyně a děkuji rovněž eh, kolegovi Hancovi za to, že o tom eh, dnes všem hovoříme. Co se odehrává v, eh, na severu Kivu eh, od roku 2014? To se týká nás všech. Myslím, že opravdu můžeme si s tím dělat velké starosti. Měli bychom si s tím dělat velké starosti. Já jsem tam byla v lednu, tam byly prostě spálené vesnice, musíme si představit, k čemu tam dochází. Rebelové se zmocní vesnice, znásilní ženy, dovle vlečou děti, aby z nich udělali dětské vojáky. Tam dochází k sexuální genocidě, je to opravdu šílené. My o tom samozřejmě hovoříme, hovoříme o tom tady, v jiných parlamentech OSN, ale mezi tím to všechno pokračuje a já bych skutečně ráda, abychom mohli něco eh, hmatatelného udělat a zastavit tuto genocidu. Já vím, že to nebude až tak snadné, ale je absolutně nutné něco udělat. Od roku 2014 eh, je to nějakých 700 eh, tisíc osob, které byly brutálně zavražděny. Eh, na severu eh, jsou to desítky tisíc a realita je patrně ještě, ještě horší. Je dobře, že Monusko je eh, v terénu, je to dobře, a e, měl, tento mandát by měl být posílen, zdroje by měly být e, zvětšeny a měli bychom také dbát e, na to, zda jsou úkoly, které má tato síla na starosti a má je realizovat, skutečně uskutečňovány. Marusko zůstává velmi pasivní podle různých zdrojů. Je třeba na to dát, aby na, v tom terénu, byly e, zdroje a mandát e, sil OSN opravdu větší a silné. Násilí zdá se narůstá, takže buďme obezřelí. A pak ještě k těm obětem. A k těm vynikům nedávno e, zahájila činnost Benefice což je takový dokument, eh, který spočívá v tom, že se těm obětem dává tvář. Tvůrce eh, tohoto dokumentu eh, si s tím dal tu práci. A já se ptám, zdali v tomto našem společném výboru bychom neměli tento dokument také uvést. Byla by to taková podsta obětem a zároveň by to prokázalo, že skutečně chceme, aby tady bylo nezávislé spravodajství hovoří o tom, co se v terénu skutečně odehrává, protože není nic horšího, než vyníky ponechat bez trestu a ty oběti se tak stávají oběťmi ještě jednou. Takže já bych zcela formálně chtěla navrhnout, aby tato reportáž Benefice byla eh, také eh, zde v parlamentu zveřejněna. Jmenuje se to Benny Files. A je třeba, aby veřejnost eh, přestala být obětí toho, co se odehrává. Pak jsou tam samozřejmě také orgány, místní orgány, které nedělají dost. A my bychom na ně měli tlačit, aby tyto orgány respektovaly lidská práva, eh, protože eh, tam také dochází k pošlapávání lidských práv v té Demokratické republice Kongo. A já se ptám, co může v tomto směru udělat výbor? Co učiníme my konkrétně ve světle, tedy příští příštích voleb. Pošleme tam nějaké pozorovatele, jaké bude naše úsilí, jaká role. Děkuji, paní Wertmans. Já s vámi souhlasím v tom smyslu, že bychom eh, se měli eh, zabývat prezentací masivních případů eh, pošlapávání lidských práv a to včetně situace v D RC e a e, že bychom se měli také my postarat o to, aby beztrestnost e, nebyla nadále možná. A to jak v Demokratické republice Kongo, tak v dalších zemích Afriky. Pan Schaffhauser je další. Děkuji. Já bych chtěl nejprve podpořit to, co tady zaznělo z úst mých kolegů, konkrétně z úst pana Gellera. Domnívám se, že bychom skutečně měli být účinně přítomni a hovořilo se tady o e, mrtvých e, v Syrii, ale v oblasti Velkých jezer to je 10 milionů lidí, které zemřeli. Já Teď eh, hovořím o Monusku, je to eh, jedna eh, strana mince, ale ofenzivní armáda v terénu ta mír nezajistí. Já jsem byl také na místě, viděl jsem naší misi s generálem Marolem, potom Zajdinem Gomarem, znám tu historii, Eh, ta operace vlastně byla řízena vnějšími mocnostmi a eh, to všechno vypadá, že to bylo vlastně při připravené eh, k dalšímu drancování eh, eh, a připravené s spojenými státy, které jsou stále ještě vlastně přítomny ve Rwandě a vyvážejí bavlnu, kterou Rwanda přitom neprodukuje, takže musíme se opravdu zabývat efektivní diagnózou toho, co dělají vnější síly, protože ty vnější síly jsou přímo, opakuji, přímo často zapojeny do různých obchodů Eh, například eh, eh, jsem nedávno viděl jeden dokument, který se zabývá právě tímto tématem a nikdy nebyl stažen, protože hovoří pravdivě a je zapotřebí Eh, aby tady vznikla eh, okupační zóna. Okupační se mi jako termín nelíbí, ale dejme tomu zóna eh, osvobození. Je třeba jít do terénu a eliminovat rebel, rebely. Není už možné dále jenom počítat pálené vesnice a znásilněné ženy. Je třeba eliminovat rebely. A to všechno nám, co se tam odehrává, hodně připomíná Rwandu. Rwanda je v současné době Eh, mocnost, která se rozvíjí a je třeba uznat, že Tagame eh, hraje svou hru poměrně obratně, ale zároveň je třeba také eh, uznat roli Rwandy v celé této destabilizaci ve spojení s vnějšími mocnostmi. Děkuji. We are talking now. Děkuji, teď mluvíme o situaci ve východním Kongu. Východ DRC. Zaměřujeme se na tuto oblast. Vzhledem k tomu, že nikdo další se nehlásí o slovo, tak pane Gerenc, chcete si vzít slovo? Děkuji, je to poprvé, co, není to poprvé, co o tom mluvíme. Už jsme měli v posledních měsících příležitost přijmout rezoluce parlamentu, které se týkaly více eh, procesu voleb, který sám o sobě je dost zvláštní Eh, mm, je to eh, konec mandátu, není právo na nový podle ústavy. To není nic originálního, nic původního, ale opakuje se to neustále. Druhá věc. moje funkci jako zástupce mm, Um, se pro rozvoj, eh, chci říci několik věcí. K tomu, co řekl pan Carpenter a další v diskusi, to hlavní poselství, které chceme vyslat doktorovi Mukwege, který pracuje na východě Konga, který eh, nám svěřil, mm, chtěl zastavit svoji práci, protože to bylo tak nemožné, nesnesitelné a, a vrátil se domů a řekl manželce, že bude pokračovat ve své práci, protože dnes jsem právě léčil eh, šestiměsíční holčičku, jejíž matka již byla e, znásilněná, ta holčička byla znásilněná, já nemohu eh, ne, nepokračovat. Takže to vlastně e, vyjadřuje celé to drama, které e, se děje v tomto regionu. S tímto Mm, Diagnoza nás vede také k tomu, že to je typický problém mm, e, jaksi e, opuštění toho začarovaného kruhu. A o co se jedná? Já jsem v Africe, v jiné zemi, kde mi e, hlava státu řekla, že je stát skorumpovaný, protože všichni úředníci jsou skorumpovaní, ti jsou skorumpovaní, protože jsou špatně placení, oni jsou špatně placení, protože není nic v rozpočtu, není v nic v rozpočtu, protože ekonomika nefunguje, ekonomika nefunguje, protože nikdo u nás neinvestuje, když žádám eh, francouzského podnikatele, aby u nás investoval, takže dokud, tak mi řekne, že nebude investovat, dokud ten stát bude skorumpovaný. Takže to je ten začarovaný kruh a je třeba ho prolomit. To je výzva. Takže co je možné udělat? Eh, je třeba, aby ti státní aktéři, mm, to ostatně požadovali předchozí řečníci, eh, strany OSN bylo něco, co by, co by přišlo něco, co by na úrovni řízení a vlády bylo něco, co by vyplnilo tuto propast. Tam není žádná státní zpráva, protože stát je skorumpovaný. Eh, je skutečně nutné přimět intervenovat všechny aktéry, nejenom státní, i nestátní, i nevládní organizace, které se svými partnery mohou vytvířet vařit pilíře eh, mm, vlády na lokální úrovni, z které pak vyplyne obecně eh, ta lepší administrativa. Je třeba ale minima, mm, mm, minimální zabezpečení, aby k tomu mohlo dojít. Eh, Mm, stále eh, požadavky na posílení přítomnosti OSN. Mm, třetí bod, to mm, chci zmínit teď, protože to se projeví. Vy jste řekl, pane Carpenter, eh, co se týče alokace fondů, které máte k dispozici, také vzděláváte armádu. Vyčíte na začátku, nebo před deseti lety, jsme začali financovat eh, mírové eh, bory pro Afriku. Prostředky na rozvoj musí být rezervovány na rozvoj, protože eh, mm, odvolávám na dobrou analýzu situace v Africe, která se týká i této části Afriky a to je responsibility to protect té anal, to je analýza toho začarovaného kruhu. Žádná bezpečnost, žádný rozvoj, žádný rozvoj, proto žádná bezpečnost. To je třeba prolomit. Já myslím, že e, můžeme udělat mnohé. Jak řekl pan Galer, musíme si položit otázku, zda děláme dost. Děkuji. Teď pan Carpenter máte slovo. Máte asi 10 minut. Tak bych to uzavřela a požádám vás všechny, abyste se odebrali na oslavu, ne, na, na mm, tu, ten ceremonii eh, připomenutí eh, teroristických útoků. Paní předsedkyně, já bych eh, začal tou poslední poznámkou, no předposlední, co řekl poznámkou pana Gerence. To je zajímavé, je to taková mm, věc jaksi zmapování aktérů a nestátních aktérů. Já bych k tomu e, přidal jaksi zmapování legitimních nestátních a státních aktérů. Jeden z problémů tady, a to je, je rozlišování mezi krátkodobými a dlouhodobými závazky odpovědností. Máme, co se týče té dlouhodobé, tak máme jaksi nedostatečnou zaměření a volby jsou mm, takovým katalyzátorem tohoto procesu. My musíme pracovat na reformě policie a armády v DRC, musíme dlouhodobého hlediska pracovat na zprávě e, veřejných financí, e, zdravotnictví. Žádná z těchto věcí ale není možná bez efektivního a strukturovaného dialogu s legitimními partnery. Ti nám chybí. Ehm, Mm, v tomto období. Je to jeden z důvodů, proč hlavní prioritou pro Evropskou unii je, že když bude oznámena nová vláda, což máme bude brzy novým premiérem, tak musíme <clears throat> zahájit efektivní dialog sektorální, především v oblastech, kde, které jste zmiňovali. Jak řekl pan Schaffhauser, on uh, mluvil o diagnoze externích sil nebo něco podobného. Eh, někteří další zmínili eh, jakési příčiny. Eh, využívání přírodních zdrojů je samozřejmě jedním z nich. Také chceme pracovat v těchto oblastech, jak jsou konfliktní minerály, překup, pašování divokých zvířat a podobně. Ale tady nás brzdí nedostatečné příležitosti k dialogu a nedostatečná jistota Eh, to, eh, v tom, s kým jednáme, jak se připravuje rozpočet, jak se budou alokovat zdroje v rámci tohoto státu. Tady musíme být upřímní. Lidé se ptají, vy pod, budete podporovat volby, budete podporovat toto nebo toto. Já bych řekl, nejde jenom o tento výbor. Eh, eh, musíme také se obrátit na výbor pro rozpočtovou kontrolu, kde se nás budou ptát na podporu voleb v DRC v roce 2011. A my musíme čelit skutečnosti, že v křeském státě jsou rizika eh, operační, provozní, finanční a to musíme všechno zvážit proti příležitostem um, rozvojové spolupráce. To nám ale nebrání v morální odpovědnosti z krátkodobého hlediska, jak řešit uh, případy utrpení. My jsme mluvili s panem Mrkligem v minulosti a Uvědomujeme si význam jeho práce, máme Ehm, jsme přítomní v DRC, tam je samozřejmě závazek, který bude pokračovat, nesmíme ignorovat naše, naši odpovědnost tam. Um, um, volby jsou klíčem stabilizace a rozvoje samozřejmě. Na to se zaměřujeme. Pan Gáler, myslím, že jste zmínil Mm, to, jak můžeme eh, jak se na místě situaci změnit. Máme procesy v Evropské unii, my jsme ale rozhodli uzavřít misi CSDP v posledních dvou letech. Jsme stále aktivní ehm, v armádní reformě, která je zaměřena na dlouhodobé hlediska. Klíčem k operačnímu úspěchu je efektivní pro naši spolupráci s DRC. My se na to zaměřujeme, na to, abychom měli správný mandát a správné zdroje. Paní Mans, je důležité připomenout tu realitu lidského utrpení, které, kterému dochází na východě Konga. Jsou věci, které bychom měli dělat z krátkodobého hlediska. Já jsem některé z nich zmínil z projekty na místě, včetně uh, občanské společnosti, ale jediné dlouhodobé řešení je obnovit efektivní státní kontrolu, efektivní orgány, které budou zpravovat tyto regiony zodpovědným způsobem. Eh, poslední bod, pane předsedo, tady nám, mm, myslím, dochází čas a to se týká širšího mm, obrázku Evropská unie není jediná, kdo se snaží přesvědčit aktéry v DRC, aby mm, šli správným směrem. My musíme spolupracovat s aktéry v regionu Tanzánie, Angola, Jižní Afrika, Uganda, Africké unii. OSN, já e, děkuji všem poslancům za jejich příspěvky. My to všechno vezmeme v úvahu a předáme dál. Děkuji. Já také dlužím některé, paní Valcma, některé poznámky, co se týče Beninu. A mm, necháme to na schůzi s koordinátory, to bude asi společně s druhá. Vážení kolegové, tímto skončíme. Jedna, ukončíme jedna, nebo přerušíme jednání. Požádám vás, abyste se odebrali dolů. A Eh, budeme mít pauzu až do 10.30. Další bod programu bude eh, bezpečnostní, implikace bezpečnostní a obrané politiky Spojených států pro Evropu. Děkuji vám. The solemn eh, ceremony is outside of hemicycle. colleagues, please be seated. Thank you. Vážení kolegové, prosím, posaďte se, děkuji. Já um, ehm, je mým potěšením znovu e, zahájit e, dnešní schůzi po slavnostní ceremonii v hemicyklu. Další bod na pořadu jednání společně s delegací EU-USA a já e, vítám Mm, předsedy delegace, předsedu delegace, místo předsedu pana Kristiana Elra, který mm, bude se mnou předsedat dnešní schůzi. Tématem je mm, bezpečnostní a obranní politika USA její důsledky pro Evropu a já bych chtěla prezentovat naše panelisty. První z nich vám je dobře známý, pan Ian Lesser, místo předseda Marshallova fond, pro Marshallov fond eh, Spojených států, zodpovědný za ehm, zahraniční politiku vedle něj je pan Steven Blockmans z CEPS Bruselu. A v neposlední řadě pan Jan Joel Anderson, mm, analytik Eh, s EU ASS, v Paříži. Um, tento přehled evropské americké bezpečnostní obrané politiky, to je věc, kterou jsme dlouho očekávali. Chtěli jsme mm, nějaké významné dokumenty, které by posuzovaly nový vývoj po změně administrativy v USA. Já vždy připomínám kolegům, že jsme velmi transatlanticky orientovaní a v mém regionu, tedy každopádně ve středně východní Evropě, aliance se spojenými státy eh, v rámci NATO. Má i bilaterálně velký význam. My spoléháme na ty takzvané check and balances, to znamená ty kontroly, systém těch kontrol eh, v americkém systému a očekávání jsou poměrně mm, stabilně jaksi zakotvená. Tady chci dát e, slovo několik, e, několik úvodních poznámek panu Ellerovi a pak našim panelistům. Děkuji. Mm, předsedání, mm, spolupředsedání e a delegace je mm, pro mě ctí, jsem rád, že to můžeme dělat společně, chtěl jsem se zamyslet nad několika otázkami. Co z evropské strany? Tady je tendence zvýšit úsilí v bezpečnostní obrané politiky, jak co se týče eh, omezovat rozpočtové škrty, zvýšovat náklady členských zemů a také lepší koordinace na evropské úrovni. Eh, toto musí jít ruku v ruce, pokud chceme ušetřit peníze v jedné oblasti, eh, v některých oblastech a mm, vynakládat efektivněji větší prostředky jinde, tak musíme zvýšit evropskou obranu bez konsolidace průmyslu, průmyslu musíme využít um, co nejvíce společných akcí na to a lépe implementovat stávající institucionální pravidla. Kdybych eh, stručně eh, věnoval politické situaci. Eh, nedávno jsem se vrátil z Washingtonu um, s delegací USA. Postoj nové administrativy se trošičku vyvinul od hm, původních předvolebních otázek k směrem k tradičním garancím, aliancím jako NATO. Tedy jaksi je to poněkud více, ehm, mm, je, je tam trošičku více jistoty, jak to vyjádřil místo předseda Pence i eh, prezident samotný při návštěvě eh, kancelářky Merklové. Mm, toto asi pomůže omezit drastické změny, ale přesto je tady mnoho nezodpovědných otázek týkající se několika ehm, pozic Pentagonu a ministerstva obrany, které stále ještě nejsou zodpovězeny. Je pravda, že dochází k neustálému vývoji v Sýrii, na východní Ukrajině, velice brzy administ- postoj administrativy mm, budou jaksi vystaveny zkoušce. Rozpočet eh, na rok 2018 znamená, že se eh, vrátí na úroveň asi 600 milionů dolarů a není to e, není jisté, zda dojde k tedy k vojenským operacím, pokud to bude nutné. E, nedávná retorika e, kroky USA by podkopávaly bezpečnost v Evropě i NATO. A tady to je třeba stále ještě vyjasnit s některými částmi administrativy. Takže děkuji našim expertům a chtěl bych jim předat slovo. Děkuji a nyní dám slovo nejprve panu Ianovi Leserovi. Děkuji. Děkuji za pozvání, eh, za to, že s vámi mohu mluvit na tato témata. Jak víte, já jsem americký expat, expat který bydlí eh, v Bruselu, což mi dává určitou zajímavou perspektivu. Často se ale vracím do Washingtonu. Moje organizace je americká, takže máme Mm, vlastně jaksi jednu nohu na každé straně Atlantiku a velmi mm, se už se to sledujeme. Abych tak řekl, myslím, že to navazuje na ty poznámky, které jsme právě slyšeli, že jsou stále otevřené otázky, kam směřuje eh, americká politika ve stavu k evropské bezpečnosti. Nejen proto, že mnoho eh, z těch, kteří dělají tuto politiku, také vlastně nejsou ještě nominu, ani nominováni. Ani se nepři, není jejich nominace připravována i když tedy existují profesionální struktury, mm, které zajistí jaksi mm, další fungování, ale tyto pozice, mm, jaksi na, náměstí ministra pro Evropu a podobně, to jsou důležité posty. A bez těch osob je obtížné, jak si vidět, jak to bude vypadat to asi částečně odpovídá na eh, některé otázky na to, kam směřuje politika. Co je tady napětí mezi eh, retorikou kampaně a některými věcmi, které eh, se stále tedy říkají, a na druhé straně jakési trvalé závazky, které existují. Tři věci. Já si myslím, podle mého názoru, že americký základní americký závazek vůči evropské bezpečnosti trvá. Je to založeno na celém síti ekonomických eh, zájmů a občanských eh, společností a mnoha věcech, které se nebudou měnit eh, se změnou politické situace. Ale když se podíváte na praktické závazky a to na atmosféru vztahu, tak samozřejmě jsou otázky historické závazky americké vůči eh, evropské bezpečnosti a obraně, tak jsou méně automatické, než byly v minulosti. Prostě méně automatické a hrozí tam určité tření. Co se týče eh, jaksi argumentu sdílení toho břemena, to není nic, kdo platí co. To není nic nového. Různé americké administrativy již toto eh, zdůrazňovaly. Není to tedy nové. V žádném případě pro mě, z mého hlediska, je nové, ale to, že nyní je to součástí jakéhosi aktivního, aktivního obchodu, jakési dohody. Není otázka, zda děl, jak si přinášíte jak svůj podíl, ale v některé té retorice je e, ten smysl, že to je skutečně obchod. Že Evropané by měli platit za americkou obranu, když nebudete platit, nebude obrana. Hmm což je e, rozdíl oproti názorům mm, toho politického establishmentu, tak jak léta existoval. Já bych řekl, že to není obchod. E, můžeme se dohadovat o sdílení toho břemene, ale my jsme v Evropě, my s, um, máme zájem na evropské obraně, protože máme nezávislý zájem na bezpečnosti Evropy. Nikomu neděláme žádnou, žádné dobro. Má to, je to náš zájem. A hlavním testem bude, zda Mm, toto eh, se, se změní a není to prostě transakce jenom. A tady vidíte napětí mezi retorikou eh, prezidenta některými eh, lidmi z jeho okolí a politického, zahraničně politického establishmentu jako celku. Je tady určitá nejistota, jaký má, mm, jaké mají Spojené státy názor na evropský projekt, abych tak řekl. My jsme mm, byli v podstatě součástí vytvoření tohoto projektu. Marshallův fond bude 70. výročí letos, moje organizace je spojena s touto historií, my jsme byli součástí, byli jsme aktéry, měli jsme zájem o jeho propagaci, když tady byly hlasy po desetiletí, které spochybňovaly, zda silnější, eh, koherentnější Evropa by nějak konkurovala na to a podobně podstatě tady byla vždy ta myšlenka, že více integrovaná, více eh, jaksi, soudržná Evropa je v americkém zájmu. Tak to to vnímal minimálně americký politický establishment. Kritika byla marginální až do nedávna. Já to nechám jako otevřenou otázku. Myslím si, že máme trvalý zájem. Um, náš zájem tedy trvá, ale to je otázka pro establishment. Uvidíme. Druhá věc, kterou chci říci, i když předpokládáme, že americké závazky vůči americké bezpečnosti zůstanou a pod, přetrvají a jsou stále významné, myslím, že ano, tak je tady řada proměných, nad kterých se musíme zamyslet. Jeden je stav s Ruskem samozřejmě, na strategické úrovni. A tady bych nepředpokládal, že to směřuje k nějakému zlatému věku. Když se podíváte na to, kde, jaké jsou naše zájmy, kde se překrývají. Ehm, kromě boje proti terorismu, mm, tak nejsme vlastně na stejné úrovni. Prezident Trump a Putin, eh, pokud se sejdou, tak si nejsem jist, zda spolu budou tak dobře vycházet. Eh, zaměření na no- jadernou modernizaci, eh, raketovou obranu. Já si myslím, že to směřuje k poměrně napjatému vztahu, který už existuje. Takže to bude takový určitý eh, faktor, eh, motor eh, závazků braných v Evropě pro Ameriku. Další věc, o které se hodně mluvilo, to je to v kampani má to dopad na evropskou obranu. My jsme nejužšími partnery v boji proti terorismu, sdílení zpravodajské informací a celé řadě věcí, které jsou proto klíčové. E, bude to tady bude i ještě na významu nabírat například e, bezpečnostní partnerství ve Středomoří které bude důležitější, možná důležitější než některé eh, eh, vztahy s Perským zálivem. Těch bude možná menší důraz na to, než na to středomoří. Že to jsou různé věci mimo Evropu, které, eh, kde budou konkurující si požadavky. Korea, hm, krátkodobého hlediska, podobně. Čína, hm, rovnováha v, hm, v Ázii, jakkoliv bude vypadat ta administrativa, Myslím, že časem budou eh, větší požadavky na americkou politiku. Velkým, bude to velkým um, motorem rozpočtu obraného USA. Pak nějaká specifická partnerství. Turecko bych zmínil, nebudu říkat příliš, eh, které mohou být poměrně klíčové, ale velmi obtížné. Nová, eh, Turci se dívají s určitým optimismem na novou administrativu asi um, budou, um, budou trošku mírnější, co se týče svobody médií a podobně, ale mohou být poměrně tvrdí, co se týče vzájemných požadavků na um, vojenskou spolupráci, jako jsou základny a podobně. E, některé, jak se jakýsi mm, Ehm, náročný charakter této nové administrativy, co se týče politiky, je nový, co se týče stylu a tónu. Ale to v podstatě už začalo dřív. I prezident Obama ke konci své administrativy eh, kladl velice ostré otázky, ehm, co se týče určitého, určitých ehm, etablovaných pravd v americké zahraniční politice. Když se podíváte na měsíčník, eh, transatlantický měsíčník, tak On byl poměrně skeptický, co se týče jaksi moudrosti um, zahraničně politického establishmentu, otázky eh, evropské bezpečnosti, intervencí. Na závěr si myslím, že cokoliv ta administrativa navrhuje, eh, se týče obrany, nákladů výdajů na obranu, mm, rovnováha mezi hard a soft silou, eh, aktiva bezpečnostní a podobně. To všechno bude předmětem změn v kongresu. Už teď jsou hlasy v kongresu i v armádě, které jsou velmi kritické vůči jaksi rozmělňování eh, rozvojové pomoci, například v zahraničí a podobně. Eh, ministr obrany řekl jednu zajímavou věc řekl, můžete škrtat na, v oblasti té soft power, ale pokud to uděláte, tak musíme kupovat více, více střeliva, více nábojů. A to je pravda. A úplně na závěr, myslím si, že hodně eh, Američanů se dělá starosti z amerického izolacionismu. Toho bychom se neměli bát. Když se na to podíváme z, eh, z perspektivy Bruselu, tak je to, tady je velký, velice silný americký unilateralismus v oblastech, které se, se týkaly Evropy. Děkuji, tím skončím. Děkuji za zajímavé vystoupení a nyní dávám slovo panu Stevenu Blockmancovi. Prosím. Děkuji paní předsedající a děkuji za účast na tomto panelu, ale musím říci, že nejsem uh, vůbec expertem na zahraniční politiku americkou a vůbec již ne psychoanalytikem, abych byl schopen odhalit, k čemu dochází v Bílém domě ani v mozku pana eh, Trumpa. Eh, na to asi není expert nikdo, ale já se tedy eh, omezím tedy na jednu věc, která zde již zazněla, a to je otázka rozpočtu na obranu tím, jak se mění rovnováha, institucionální rovnováha, a to již bylo tady naznačeno, tak e, vlastně vzniká svým způsobem první koaliční vláda v americké historii, kdy e, rep republikánská strana se vlastně spojila s Trumpisty a nevíme, která z těch dvou částí koalice eh, jak si převáží, či která skončí případně eh, v rakvi po zbytek té vlády ale mm, to, co chci říci, je závažnější. My vidíme takovéto rozdělení také, nebo jakýsi rozkol eh, mezi eh, zahraniční politikou a obranou politikou. Trump chce být eh, nahlížen jako silný vůdce, kolem něj obklopil se mnoha generály v různých funkcích a pan Tillerson, tedy ministr zahraniční politiky, je trochu trochu izo, eh, minister zahraniční je velmi eh, izolován, původně vlastně o tu funkci nestal, ale přesvědčila ho eh, manželka a jasně říká, že mu není jasné, do jaké míry ho stávající vláda podpoří eh, k tomu, aby eh, nedošlo k nějakým eh, chybám, například v souvislosti k jeho, s jeho cestou do Asie. Nyní se říká, že Tillerson možná se nebude účastnit první minister schůzky na to, což je jasný vzkaz Evropě, protože je zde na, naznačuje se, že nejdřív pojede do Ruska než do Evropy a na schůzku NATO. Na druhé straně je eh, generál Matis v čele ministerstva obrany, který má velké, mm, velký objem práv právomoci, má 40 eh, let zkušenosti v rámci amerického establishmentu a ví, jak s tím eh, pracovat, spolehá na své, prof, na své pracovníky, kolegu a je, řekl bych, eh, efektivnější, účinnější ve svých činnostech než pan Tillerson. Třeba, že tam je spousta ještě neobsazených eh, funkcí. A to mě přivádí ještě dál, že tady vidíme tuto jakousi nerovnováhu v rámci té administrativy, která se posunuje ve prospěch ministerstva obrany. A to může případně vést k té obrácené Kissingerovské otázce, komu zavolat, když chceme mluvit s Američany o určitých věcech Eh, pokud eh, je to ESVČ, či pokud eh, je to vysoká představitelka, mají tedy se obracet na Bílý dům, mají se obracet na ministerstvo obrany, anebo to mají cestou jednotlivých členských států. To skutečně bude vyžadovat koordinaci členských států. To je můj první bod. Druhý bod, a jen to již zmiňoval, Eh, americká bezpečnostní politika a jak tato politika hm, se jaksi dostává do střetu s evropskou politikou. Hovoří se o tom, že skončila strategická trpělivost vůči Severní Koreji ze strany USA a možná ty dopady nejsou tak přímé, jako je vztah s Ruskem. Nicméně je tady strategické partnerství s Jižní Koreou, s Japonskem. Tato strategická partnerství jsou obchodní, ale jsou to také velmi důležití globální spojenci. Irán, no, eh, jaderný program, eh, kromě toho eh, jakéhosi úvodního kritického postoje pana Trumpa Eh, se zdá, že zůstane politika americká stejná, to znamená implementace těch eh, dosažených dohod. Eh, střední východ, Syria, Irák, boj s ISISem, to je podporováno jednotlivými členskými státy a tato oblast zůstane pravděpodobně též také momentálně nedotčena. Nevidím tady rozdíly v politice USA EU. Pokud jde ale o Syrii, budoucnost Bashar Asada a politika americká, je v jakémsi, v jakési mm, strnulosti. Jsou tady jednotlivá vyjádření, která jsou v, v konfliktní a je možné, že Evropská unie bude tež zaznamenávat jiný pohled. To tež platí o Turecko a e, Kurdy. E, také tady může být určitá hrozba rozdílu v názorech, ale nejdůležitější je v této oblasti e, Rusko, to, co říkal eh, Ian, který zdůraznil, který tedy doufá, že nebude nějaká základní obrat v eh, ruské politice a a americké politice vůči Rusky, ale možná eh, dojde k určitému testování Ruska ve vztahu k baltským republikám, eh, kdy je, byly posíleny jednotky americké v Baltku a posíleny eh, Polskem Tři a půl tisíce eh, eh, mužů bylo, nebo mm, bylo rozmístěno v, rozmístěno v této oblasti. A pak je tu eh, další oblast Balkán, kromě Rumunska a Bulharska, kde je ta situace jasnější. Takže na Balkáně eh, si nemyslím, že EU by byla připravena ani s ohledem na Makedonii, Bosnu a Hercegovinu, kde má své vojenské operace, ale kde by byla připravena se mm, jak si stavět proti nějaké odpory, eh, podpoře, kterou by eh, dostali, dostali tyto země. Eh, pokud jde o Ukrajinu, tady je určitá dojem ze změny eh, americké politiky, pokud jde o propagování, po, posilování demokracie. To platí celosvětově, ale platí to eh, pro Ukrajinu a to může tež vést k určitým rozdílům v názorech evropské sankce a implementace asociační eh, dohody. Tady si myslím, že by EU mě, by měla být iniciativnější, tak eh, aby eh, posílila evropský mm, postoj a pouze návštěva kancelářky Merkelové není dostatečná mm, předvídatelnost Trumpovy administrativy nebo nedostatek předvídatelnosti Eh, zvyšuje eh, urgentnost myšlenky Evropské obrané eh, unie a ta bezpečnostní konference v nedávné době v Mnichově možná nabídla určitá řešení, ale nijak zásadně nepomohla evropským představitelům. Potvrdila se tady ta myšlenka velmi nesourodé, nesourodé chaotické americké administrativy, které jak nikdo eh, nerozumí. Čili ta nespolehlivost USA tady eh, jak si přidává té krizi, kterou eh, Evropa prochází a je katalyzátorem evropských snah možná posílit integraci jak uvnitř, tak vně. To se týká článku 5 eh, na to, který nebyl zatím eh, spuštěn, který bylo zde využen článek 42.7 té smlouvy a vzájemné pomoci, ale eh, je to určitý precedens a tady je úloha EU v tom, aby v budoucnosti ty evropské instituce a evropské nástroje přispěly k té doložce vzájemné eh, pomoci eh, permanentní struktury spolupráce, římská deklarace, která za tři dny by měla též zdůraznit možnost posílené spolupráce v této oblasti. Jsou tady některé věci, které jsou určité černé labutě, něco nemyslitelného, ale Jan o tom též eh, lehce hovořil, to nemyslitelné jaderná válka s eh, Severní Koreou, eh, spory s Čínou nebo spory s Číny kvůli E, Jihočínskému moři a potom možné, možný impeachment prezidenta e, Trumpa. Nevím, jestli jsou to věci zcela nemyslitelné, něco, co by se nemohlo stát. Sorry, Jan Joel. Děkuji. E, pan Jan Joel Anderson je další. Děkuji vám, paní předsedkyně. I já jsem velice rád, že mohu být mezi vámi. Děkuji za pozvání, za možnost před vámi vystoupit. Hlavní Eh, myšlenkou je, že můj vlastní ústav, který tady zastupuji, vlastně nemá žádné stanovisko eh, k těmto záležitostem, které jsou předmětem dnešního jednání, takže to budou moje osobní eh, poznámky. A musím říct, že mám obdobné vnímání věcí jako kolegové, ale dal bych vlastně důraz na trošku jiné záležitosti než kolegové. Steven to vzal směrem na jich, já spíš na sever. Mám pro vás několik průsvitek, abych eh, vám řekl, jak eh, to je důležité a pro eh, vojenské účely jsou vždycky čísla důležitá. Takže z krátkodobého hlediska, co vidíme, je určitá kontinuita Eh, možná ne v té eh, slovní úrovni, ale co se politiky týče, tak ano. A s tím vlastně musíme zaobcházet. Dlouhodobě a to záleží na tom, kde ho začneme, eh, odkud začneme dlouhodobost počítat, eh, tak samozřejmě je tady určitá větší nejistota. Já bych rovněž chtěl hovořit o určité koexistenci eh, mezi tím, co bych nazval politickou retorikou na vysoké úrovni a potom takovou to každodenní prací na úrovni nižší. A pak bych v závěru řekl pár slov o tom, co američané nazývají více víceúrovňový přístup k Evropě, vícevrstevnatý přístup k Evropě. Takže za prvé, e, retorika volební kampaně e, byla vůči Evropě poměrně tvrdá a dlouhou dobu během celé kampaně e, jednotliví účastníci té celé kampaně a její pozorovatelé e, zdůrazňovali, že to je všechno pro vnitrostátní potřebu, že bychom si s tím v Evropě neměli dělat až takovou hlavu. Nicméně odpověď z naší strany byla vždy Eh, dobře, ale svět se na vás dívá a i když to z amerického pohledu může být vnitrostranická, eh, či pardon, vnitrostátní eh, rozprava, domácí rozprava, tak to tak možná není vnímáno venku. A prezident Trump vlastně pokračuje v této retorice do určité míry i teď. A Teď je to tedy eh, v kontrastu s tím, co nám eh, řekl eh, více prezident Pence a další představitelé americké vlády. Je tady určité napětí mezi prezidentem a jeho vládou a toto napětí pokračuje a je to zdroj určitého rozčarování. Něco z toho může být vysvětleno tím nedostatkem toho, co E, se nazývá e, vlastně takovým tím nedostatkem těch kádrů na té e, druhé, třetí, čtvrté úrovni v jednotlivých ministerstvech. Vy prostě si představte, že to tak je na vašich vlastních ministerstvech, že nemáte lidi do té druhé, třetí, čtvrté úrovně, jejich nabírání prostě trvá určitou dobu. A všichni nám v Americe říkají, nedělejte si s tím eh, hlavu 6 až 8 měsíců a bude to všechno v cajku, ale ono to rychle uběhne. Eh, takže co očekávat? Pak ještě něco. Ty politiky, eh, které jsou zavedené, se zase až tak snadno nemění. Především v severní Evropě, ve východní Evropě, tady prostě určité iniciativy jsou rozběhnuté a to pokračuje. ERI prostě se rozhodlo, že tady bude summit NATO. Ty věci se v roce 2014 nějakým způsobem upravily a teď začínají platit v roce 2017. Do toho platí i rotační schéma amerických sil v Evropě. A tato, tato rotace První brigáda se vlastně teď směřuje do východní Evropy a to znamená, že to potřebuje nějaké dva, tři roky eh, plánování a eh, předpokládám, že eh, příprava na tu další kolo té rotace už vlastně teď započala a tyhle věci se tak snadno nezastavují. A ta cvičení vojenská vlastně podlehají stejným dlouhodobějším plánům a e, teď už jsou určité věci prostě rozběhnuty a v informacích, které na to poskytuje, je e, uvedeno, že tady je nějakých 28 různých cvičení a nějakých 18 e, tisíc amerických vojáků se v nich účastní v nějakých 40 zemích. A to všechno vlastně znamená, že tady jsou určité postupy, které si američané američané a evropané vyměňují a e, evropské čiště v těch cvičeních se znovu vlastně začíná e, užívat a přitom to vlastně není až tak úplně, e, úplně na první řádce priorit nejvyššího amerického vedení pak eh, je to také otázka vlastně eh, vrchního velitele amerických sil v Evropě, jeho místa v NATO a pak je tady silná, silná podpora v kongresu, eh, konkrétně představovaná například senátorem Johnem McCainem ve Washingtonu, podpora americké přítomnosti v Evropě. Takže to je tak zhruba ten pohled na tu uh, krátkodobou uh, perspektivu. A z dlouhodobého hlediska, tam je to mnohem všechno nejasnější. Uh, chtěl bych poukázat na určité termíny, které se používají. Amerika jako první, America first, peace through strength, mír skrz sílu. A e, jsou to prostě e, takováto hesla, která ovšem nikdo nedokáže až tak úplně rozklíčovat. Takže e, je tady velký prostor pro to, ty tyto termíny naplnit nějakým obsahem. Co je zdůrazňováno, je, že tady bude více militarismu, méně diplomacie. A to bude mít nepochybně důsledky i pro evropskou bezpečnost a e, pro e, to, co to vlastně představuje třeba i pro rozvoj v e, takové Africe méně diplomacie, méně pomoci a méně všech těch věcí, na které jsme zvyklí. A samozřejmě, že tyto politiky či důsledky těchto politik závisejí na tom, s čím, co vytasí e, evropští politici, s čím přijdou oni a jak budou reagovat na to, co se děje za oceánem. A tady samozřejmě e, důsledky e, mnohem většího eh, vydávání prostředků do vojenské sféry mohou eh, hrát svou roli v eh, hospodářském růstu například. Pak jsou tady volby v Evropě v roce 2017, to bude mít také své dopady. A pak tady budeme mít také volby 2018. Uvidíme, jak to tedy bude s tou koalicí, pokud má pravdu Steven pokud se udrží. Eh, nejdůležitější ovšem pro eh, implikaci americké politiky na evropskou bezpečnost je otázka reagování na krize. Eh, Azie, Korea, Čína, Střední východ, to je ISIS nebo Libye, potom ruské aktivity ve východní Evropě a otázka východní Afriky. Nejasné dlouhodobé politiky, nejasná řešení krizí, pozdní efektivní řešení krizí. To jsou všechno věci, které velmi mohou ovlivnit situaci. A vztahy mezi Spojenými státy a Evropou. Američané někdy rádi říkají, že jejich přístup v Evropě je takový vícevrstevnatý. Co to asi znamená? Záleží na tom, koho se zeptáte. Ale oni to vnímají jako takový e, soubor různých vztahů bilaterálních, vícelaterálních a tak dále. A záleží na tématu, záleží na reakcích na druhé straně pak se můžete posunout z jedné úrovně do druhé. Můžete eh, používat tyto úrovně alternativně, či je používat paralelně a posilovat eh, je tímto způsobem. Ale zdá se, že to zvy, eh, zvětšuje rozdíl mezi vztahy, Eh, Amerika versus NATO, Amerika versus Evropa. A to je téma, které eh, chceme eh, chceme a musíme řešit. Chceme vidět tyto vztahy jako čím dál tím oddálenější anebo konvergující. A pak bychom nikdy neměli E, zapomínat na schopnost Evropanů e, sami sebe podtrhnout či odlišně přistupovat e, k Americe. Nedávno se ukázalo, že prakticky Každá hlavní město v Evropě se domnívá, že má privilegovaný vztah s Washingtonem, ať už je to Polsko, ať už je to Itálie, ať už je to Norsko či Švédsko. Každá země najednou zdá se eh, měla pocit, že má s Američany z Washingtonu eh, zvláštní vztahy. A Američané jsou velmi dobří na to, aby nám v tomto utvrzovali. Takže já si myslím, že eh, Evropa je schopna se také rozdělit sama s, Eh, a my eh, ovšem bychom také měli vnímat určitou možnost a odpovědnost eh, na toto nezapomínat při našich jednáních. A teď musím říct, že tady byly určitá období, byla určitá období napětí mezi Evropou a Spojenými státy. Například v době války ve Vietnamu, mohl bych také zmínit Irák, ale neudělám to. A když vyjdu ze své vlastní zkušenosti, ale když se podívám na naší historii ve Švédsku, tak eh, Švédsko eh, mělo se spojenými státy eh, velké napětí, když Švédové prostě protestovali proti americké přítomnosti ve Vietnamu a američané stáhli svého velvyslance ze Stockholmu a tak dále. Mezitím ovšem Eh, politická, vojenská a technická spolupráce pokračovala bez problému a pokračuje bez eh, problémů. Některé klíčové technologie byly mezi tím vyvinuty a některé eh, klíčové vojenské materiály jsou předmětem obchodování a tak dále. Takže chci jenom říct, že vojenská a technická spolupráce může koexistovat a možná se stává ještě důležitější v dobách, dobách politického napětí mezi státy. Takže dnes například máme poměrně silnou spolupráci v oblasti vojenské eh, obrany, eh, vojenské techniky mezi, Afriko, mezi pardon, Evropou a Spojenými státy. Je tady celá řada, země, celá řada zemí, které spolupracují se Spojenými státy E, na e, různých projektech e, a je to například spolupráce v oblasti toho nového cvičného letadla, které vyvíjejí američané a takových příkladů je víc a počet amerických generálů, kteří jezdí do severní, východní a také jižní Evropy, je také poměrně značný. Takže závěrem co říct a jak schrnout naší diskuzi. E, to, o čem jsme hovořili my všichni tři. E, prostě místo retoriky kampaně se teď pokračuje v hovoru. Je to tedy samý počátek, e, počátek prezidentství a zapojení Spojených států eh, jasně pokračuje, alespoň z té z krátkodobé perspektivy. Ale dlouhodobě tady určitá nejistota je. Je tady celá řada eh, transatlantických vztahů, s NATEM, s Evropskou unii, bilaterální vztahy a všichni se můžeme rozhodnout, jak chceme pokračovat, po jaké úrovni či jak paralelně. Ale e, nejpravděpodobnější je, že toto bude období, které bude řízeno e, událostmi a krizemi e, a reakcí na ně. Děkuji. Děkuji, pane. A teď otevírám rozpravu. První je pan Gal. Uh, Děkuji za velice zajímavé příspěvky panelistů. Jedna poznámka na úvod. Obávám se, že možná někteří v Evropě, kteří tradičně spoléhali na USA ve svém eh, eh, v rámci vztahu v rámci NATO, už si připadají jako opuštěná nevěsta že kdy um, ten manžel um, vyjadří nějaké minimálně platonické zájmy, pokud uh, nevěsta nepřijde s nějakým lepším věnem. Takže um, ehm, dosážení toho dvouprocentního cíle, to je uh, v našem zájmu, bez ohledu na to, co si Eh, co, co k tomu mm, mm, říká americká administrativa. To je jedna věc, kde vidím, eh, jak si ta jasnou kritiku, kterou již američané v minulosti vyjadřovali. Pan Lesser eh, hovořil o Eh, minulé administrativě mm, víře v to, že mm, soudržnější Evropa je v americkém zájmu. Souhlasíte s tím, že abychom zachovali tuto eh, představu, že to je v americkém zájmu, že i, potřebujeme jasné společné signály v této fázi a že by se to nyní mělo předat mm, příslušným osobám ve Washingtonu? Myslíte si, že náš signál byl doposud jasný? a je pravděpodobné, že prakticky eh, budeme svědky politiky ehm, mm, ministerstva zahraničí Pentagonu, co se týče mm, financování legislativní politiky, které by v podstatě obcházely ty, ty, ty zmatené tweety z eh, Bílého domu. Eh, myslíte, že ta minister ta exekutiva budou schopny pokračovat v těchto politikách? Děkuji. Já si nejsem úplně jistá, eh, jak eh, bylo pořadí. Paní Demesroen, chcete si vzít slovo? Nebo pan Van Orden? Já jsem připraven. Více než připraven tady. Děkuji. Děkuji, pane, pánové. Mě velice zaujalo eh, poznámka eh, pana Blokmance, že nemusíte být psychologem, abyste hodnotili eh, to, co vychází z úst pana Trumpa, jako člověka, kdo je požehnán jaksi dřívějším zrozením než ostatní. Já jsem um, sledoval americkou politiku již leta a sleduji již leta a nikdy nena, nebyla posud situace, kdy um, jak si přechod byl po přechodu. Z, od Jimmyho Cartera na uh, eh, Ronalda Reagana, uh, George W. Bushe, byla Clintona nebo George Bushe na Baracka Obamu, kdy tedy prezident, nikoli jaksi v, eh, v předvolební eh, retorice, ale jako prezident by tweetoval o svých předchůd, o svém předchůdci, že je eh, sick nebo bad, jako špatný nebo zlý. Nemusíte být psycholog, abyste z toho vyvodovali závěry. Já jsem napsal článek 2. ledna, který eh, předvídá situaci, která se teď vyvíjí, že do 20. června Severní Korea odpálí balistickou raketu směrem k USA. A v, v, jak se v hlavním velení tě, tě, vojen vojenské špičky eh, posadí, zavolají prezidenta uprostřed noci a řeknou mu, máme situaci s Koreou. A on řekne, eh, jaká Korea? Severní Korea samozřejmě. Takže přijde, eh, a poslouchá tady různé scénáře, ta střela letí, neví, kde přistá. E, přistane jistě. Takže jedna strana reaguje, e, jak se prosazuje jednu reakci na jinou reakci a pak někdo řekne, pane prezidente, je na vás, abyste rozhodnou. A tento scénář mě skutečně děsí, protože o čem on rozhodne, jak on rozhodne. A já se vás ptám, jsme připraveni na skutečně hroznou situaci? Děkuji vám. Děkuji, pan Van Orden. Já chci navázat na to, co řekl Ian Lesser, že bychom se neměli obávat amerického izolacionismu, ale unilateralismu. Americký zájem, co se týče Evropy, je silný, spolehlivý partner, s kterým sdílet břímně a původní Otázka se týkala eh, toho, že Spojené státy vždy podporovaly evropskou integraci. To ovšem byla jiná doba, 40. a 50. léta, kdy Evropa byla zničená. Bylo třeba obnovovat ekonomiky evropských zemí. A co je nejvýznamnější, byla sovětská hrozba, která se objevila. Museli jsme hledat cestu, jak znovu angažovat Německo eh, na obranu demokracie. O to šlo. Mm, téměř se dalo říci, že mm, to nenastane znovu. Já kladu tuto otázku, jak znovu angažovat Německo způsobem, který nebude děsit eh, evropské sousedy Německa. Jaké by byly důsledky toho kdyby Německo zdvojnásobilo výdaje na obranu. Myslím, že to je velmi nepravděpodobné, ale kdybychom se dostali na 2%, tak to je víceméně zdvojnásobit německé výdaje na obranu. A pak jste e, zpátky u té staré otázky, jak zacházet s takto silným Německem, ekonomicky, vojensky a podobně. Samozřejmě nevyslovená odpověď na tuto otázku je, že by se mělo Německo hezky rozpustit v tom jak se širším, se širší struktuře Evropské unie. Um, to je jedna věc. A teď se vrátím uh, k, um, k otázce unilateralismu. Když se podíváme na ty příklady, pan Anderson hovořil o Větnamu, já mám na mysli jiný příklad, který děsí Evropany a to byl eh, o summit v Reykjaviku 86 mezi eh, eh, Gorbačovem a Reaganem. To vyděsilo Evropany. Oni si řekli, Ježíš Maria, to dva si udělají dohodu přes, naš, přes na našimi zády, zbaví Evropu jaderného dešníku, na který jsme spoléhali aby nemohla vypuknout konvenční válka v Evropě. To byla obava. Pokud si vzpomenete, Jene, to byla pobítka, jak eh, k tomu hloupě, jak si opustit Evropskou, západoevropskou unii a pokoušet se vytvořit evropské kapacity, které jsou neefektivní. Ale a teď se k tomu, jak si vracíme. Mm, příklady amerického unilateralismu, mm, hruba řečeno, měly mm, benigní důsledky, protože co vlastně ve, vyplynulo z Reykjaviku v roce 86 bylo omezení zbrojení a samozřejmě konečnému kolapsu Evrops- Sovětského svazu a všeho ostatního. E, nemyslím, že musíme e, si nutně klást otázky, ale zajímalo by mě, jaké formy si myslíte, že ten unilateralismus může mít, jaké závěry z toho můžeme vyvodit. A já se vrátím k tomu, e, Spojené státy skutečně potřebují spolehlivé partnery. A tady se vrátím tedy k EU a ambicím v obraně, protože když ponecháme stranou německou otázku, myslím, že ten problém je, že ti mluví o evropské obraně, ve skutečnosti mluví o evropské integraci, což je něco úplně jiného. Ignoruje, vlastně neprodukuje to žádné další vojenské kapacity. Spíše to Ehm, vytvoří kontinentální Evropu, která bude méně spolehlivá jako partner pro Spojené státy. Pravděpodobně to vytvoří kontinentální Evropu, která eh, bude mít strategické ambice, své vlastní, jako nějaký jiný faktor na globální scéně, oddělený od Spojených států. A já bych argumentoval, že teď je svět tak malý, že západní spojenci musí fungovat jako jeden. A proto je třeba posilovat to, A my si musíme klást otázku, jakým způsobem. A jsou věci, které na to skutečně nemůže dělat? Nemyslím vymyšlené věci, ale věci, které skutečně nemůže dělat. Kde jiné organizace mohou přispět nějakým způsobem. Nemyslím eh, různé vzmyšlené představy, eh, co může nebo nemůže dělat jako nějaké působení v Africe, podobně USA nezajímá Afrika a podobně. Co není skutečně rolí pro NATO? Několik eh, myšlenek a já vítám tedy komentáře našich eh, expertů. Paní Valero. Děkuji. Já bych měla uh, Eh, otázku, možná eh, řeknu, uvedu to tím, že jsme všichni byli překvapeni vyjádřeními pana Trumpa v předvolební kampani. A třeba, že to bylo eh, v rámci volební kampaně interní, říkal opakovaně stejné věci. A když jsme tyto věci poslouchali, měla jsem vždy za to, že jakmile se stane eh, prezidentem, tak eh, jakmile nastane tato realita, tak eh, bude zastaven, zadržen. Je tady celá řáda těch různých vrstev, které je třeba, kterými je třeba projít. Ten systém funguje, že dojde tedy k tomu, že bude zastaven v těch svých vyjádřeních. A nyní nastává otázka, jako politik, víte, že máte určité představy, ideály, chcete je real, realizovat a vyjadřujete je v té kampani a potom, zasta, potom s tím přestanete, ale ne příliš dlouho. A mě by zajímalo, co se stane tedy dlouhodobě, jakým způsobem, pane Lesere, nahlížíte na, tu, na ten dlouhodobý výhled a možnosti prezidenta Trumpa udělat co eh, slíbil, že udělá. On má ty určité myšlenky, představy, ty chce rozvinout, chce uzavřít hranice, chce eh, jsou tady určité problémy, které se mu staví do cesty, ale doká, možná, že to jednou dokáže. Čili dlouhodobě, co se stane. A na pana eh, Blokmance, já bych rád, kdybyste eh, se více vyjádřil. Vy jste hovořil o takovém určitém eh, stavu nečinnosti v oblasti Sýrii. Jestli byste k tomu mohl říci více k tomu, co jste tím myslel. Pan Danžan. Ano, děkuji paní předsedkyně, děkuji vám pánové za všechny ty velice zajímavé příspěvky. Chci říct, že pan Lesser eh, to řekl velmi dobře, ostatně to řekli i ostatní panelisté. Je třeba trochu odstoupit od té formy, od formy, eh, kterou eh, vlastně nabrala ta, nabral ten způsob, jak prezident Trump jedná, to nás šokuje. Eh, to nás eh, prostě zavádí, ale za tou, eh, farm, za tou formou jsou velice silné, těžké tendence a ono to zase tak úplně neznamená velkou změnu. Co jste řekli je velice správně v tom smyslu, že americké požadavky vůči evropským partnerům jsou starého data, dávného data, byly vyjadřovány jinými slovy, možná zdvořileji, ale přitom si třeba vzpamatuji na to, co říkal pan Bates před eh, šesti lety zde v Bruselu. Bylo to poměrně brutální. Vzpomeňme si jenom na Clintonovu E, administrativou, kterou e, Evropané tak milovali, ale ona přitom nebyla zrovna e, v souladu se snahou Evropanů se nějakým způsobem zorganizovat. Vzpomeňme na to, co říkala paní Albrightová ohledně snah Evropy o nějakou obranu. Takže tady prostě toto říkám proto, že jsou to určité tendence, které jsou dlouhodobé, jsou prostě Není to absolutně nic nového, je to ovšem formulováno jinak, často šokujícím způsobem. A chci říct ještě pár slov k tomu tématu 2%. Já dobře chápu. Já jsem součástí jedné země, a do, dovolte, abych takto, takto mluvil, Eh, tou je Francie a ta se eh, nedostává k těm dvěma procentům. Ale přijďte mi někdo říkat, že Francie nedělá dost ať už se jedná o NATO, ať už se jedná o unilaterální, bilaterální, vícelaterální snahy. Eh, vidím málo lidí, málo zemí, pardon, které dělají víc. Takže ta procenta, proč ne? ale ono záleží hodně na tom, co si s nima počneme, protože můžete mít e, obrovský rozmařilý e, vojenský rozpačet, ale pokud s těmi penězi nedokážete nic pořádného udělat, tak proč to mít? Takže opatrně s takovými to cíly. A trochu provokativně chci říct ještě jednu věc. Kdybyste měli vojenský rozpočet ve výši pouze 1%, ale přitom byste to 1% Eh, kupovali všechno někde na pultech ve Spojených státech, tak by si Spojené státy asi moc nestěžovaly na to vaše 1%. Takže prosím, dejme tu eh, rozpravu také do širšího kontextu. A pak ještě jednu otázku, když dovolíte, po této připomínce Afrika. Na to jsme tak trochu pozapomněli. A přitom je to to dějiště, ve kterém jsou američané i evropané velice aktivní, často velmi společně. Uh, prostřednictvím dvou či vlastně tří kanálů. Nejprve jsou to vlastní americké aktivity. Spojené státy vedou eh, významné vojenské eh, operace, i když dejme tomu diskrétně, například v africkém rohu eh, konkrétně v Somálsku a ty se za eh, prezidenta Obamy výrazně posílily. A jak to bude s touto novou vládou eh, v Spojených státech? Bude to stejné, bude to intenzivnější či naopak méně? Na druhé straně jsou tady společné aktivity, například americká podpora francouzských eh, operací v Africe, velmi diskrétní, ale naprosto zásadní. E, je to skutečně zásadní a skutečné. Americká podpora je velmi, velmi důležitá. Je to jedna z těch neznámých e, spojených s, budoucí, s touto novou americkou administrativou. Moc jsme o tom neslyšeli. Ptám se, zdali si myslíte, že toto bude muset obětovat, či zda americká podpora těchto francouzských konkrétně sil bude pokračovat. E, pak je tady ještě další, další oblast prostřednictvím Spojených národů eh, ty operace, které udržují eh, mír, Ehm, tak eh, ty jsou také samozřejmě, eh, pokud podle eh, vedeny OSN, podporovány spojenými státy. A americký prezident si objednal velmi drastické snížení amerického příspěvku do sil OSN. Pokud tyto, ehm, toto bude pravdou, tak ty různé operace vedeny jménem OSN budou ohroženy či přímo zrušeny. Takže i toto bych rád, kdybyste se k tomu vyjádřili. Americké angažmá v rámci OSN. Děkuji. Thank you, Mr. Andrew. A děkuji, pan Andrulakis. Omlouvám se, pan posl Strojevský. Děkuji za slovo. Rád bych poděkoval účastníkům panelu za velmi eh, zásadní, klíčové a také hluboké Eh, hluboce pravdivý popis situace. Je tady určité vákum, které nelze eh, přijmout. Pokud máte na jedné straně eh, takového oponenta je třeba nalézt nějakou výhodu, kterou byste proti němu měli. Navazuji na to, o čem jste mluvili jako dlouhodobým a krátkodobým. A to vákuum je právě mezi těmito dvěma pohledy. Já bych rád upozornil na hrozby ve východním Polsku, které narůstají. Mezi Tureckem a Německem je velké napětí, vedle toho je zde obtížná, ale je tu také ta obtížná, politicky obtížná situace v Bělorusku, kdy byli zatčeni poslanci parlamentu z eh, Minsku, eh, eh, mm, byli a chystají se demonstrace, které mohou navýšit toto napětí a e, konají se vojenská cvičení a vojenské manévry. V politice, když se podíváte na to narůstající napětí na východě, napětí mezi Arménií a Azerbajdžánem, Gruzii, všechny tyto věci Eh, jsou zásadní a analytikové, kteří se jim eh, věnují, by měli vyvíjet určitý eh, tlak eh, na to, aby se eh, snižovaly časové lhuty a, a anexe na Krym byla šokující. Třeba, že všichni eh, měli, nebo třeba, že bylo předtím řada informací k dispozici, ale tyto informace nebyly utříděny, nebyly centrálně analyzovány někde, kde by bylo možnost analyzovat a předvídat tuto situaci a možná na ní reagovat i předem. Eh, vedle toho máme velmi nestabilní situaci, na, nebo je zde tedy ta nestabilní situace na východě eh, Ukrajiny, nespokojenost obyvatelstva a to může mít dopady na nás všechny, nejenom na tuto danou oblast. Mne, co mne zajímá, není jenom tato hluboká analýza, na základě které bychom lépe chápali situaci a předvídali situace, ale to, že bychom tuto analýzu měli provádět společně s Američany, aby, ne se nevz, aby nevznikalo to vakuum vztahu, o kterém jsem hovořil. Pokud eh, někdo spochybňuje závozky eh, na to, to se jeví jako velmi eh, nebezpečné a moje otázka na vás je, pánové, následující. Existují nějaké dobré myšlenky, nápady, jak bychom finančně a analyticky mohli reagovat na ty hrozby, které jsem zmínil na východě evropského kontinentu? Děkuji za slovo. Nejdříve chci říci zcela jasně, že americká politika je taková, že dnes vlastně nikdo neví, co to znamená. To není politika jenom eh, prezidenta Trumpa, ale je to celkový shift k směrem k Ázii a zhoršení vztahu s EU EU. E Ten požadavek na dvou, dvouprocentní vklad na výdaje na zbrojení, e, tady zaznamenáváme určité změny a doufáme, že na příštím jednání s Čínou bude možné tyto věci vyřešit. Všechny tyto nové věci e, by měly vést k větší nezávislosti EU. Když se podíváme na, na to, jsou tady určité oddělené bloky a vedle toho tudíž je potřeba, abychom měli svoji vlastní nezávislou um, obranu diskuse k, o lepší spolupráci s NATO je jedna stránka a věci. Pokud jde o Středomoří, tady je potřeba vyjasnit si a řešit naši, naše stanovisko. Mám uh, několik věcí, které bych eh, eh, mm, chtěl položit jako otázky. V Syrii jsou tři americké základny a hovoří se o tom, že by měla být otevřena jedna v Kurdistánu. Mohlo by to byla, byla by to na základě dohody eh, mezi USA a Ruskem. To je všechno mimo oficiální konverzace a není to dobrá eh, zpráva hmm, ani eh, v Ženevě, kde se vlastně nehovoří se všemi aktéry, takže pokud budeme provádět nějaké kroky a jeden, jedna ze stran konfliktu nebude zapojena do těchto diskusí, e, tak to nemůže fungovat. Vedle toho další otázka, otázka Iránu. Irán e, připravuje smlouvu o jaderném nešíření a již Včera ministr a odpovědné osoby za celou řadu vojenských jednotek řekli, že nebudou bu, budou, že nebudou používat nebo získávat rakety eh, středního doletu, ale taktické rakety ve svém, eh, tedy podle na to také vyčlení eh, rozpočet. Je tedy jasné, že Irán má jasnou strategii. A dále situace v Sýrii. Tady je proti raketová ochrana jaderné základny ve Španělsku, nicméně to je jenom určitá projekce vůči Thank you now, Mr. Andrulakis. Tak ještě uh, pan Andrulakis, prosím. Paní předsedkyně, mne by zajímala dynamika mezi eh, USA a Ruskem. Vzhledem tomu, co říkal senátor eh, Paul v minulý týden, pokud jde o přistoupení Montenegra eh, eh, k NATO, či vstup Montenegra do NATO jak ty ostatní státy budou nazírat situaci v Turecku. Tyto dva státy budou nazývat, nazírat situaci v Turecku, pokud jde o referendum a to, že uh, pan Eh, Erdogan by se mohl stát neomezeným autoritářským eh, vládcem, což by mu umožnilo též tlačit na své sousedy na východ i západ od Turecka. Jaká je jaké je stanovisko, pravděpodobné stanovisko od pana Trumpa. Pan Schaffhauser. Já se omlouvám, nebyl jsem chvíli eh, tady, ale bylo mi řečeno, o čem šla řeč. Já bych chtěl trochu plédovat za politiku pana Trumpa. Mně se zdá ta politika nesmírně transparentní, úplně jasná, na rozdíl od všech těch komentářů, kterými je provázena. Nejprve eh, princip eh, odpovědnosti za americké zájmy. Je to prostě tradiční politika, v mezinárodní diplomacii. Každý stát obhajuje odpovědně své zájmy a vytváří spojenectví na základě těchto zájmů tisícekrát eh, preferuji tuto politiku eh, před Eh, politikou tzv. lidských práv a demokracie, eh, politikou, která vlastně bránila zájmy eh, mocností jiných než Evropy a Evropa se to snažila zabalit do morálních šatů, ať už se jednalo o Sýrii, Irak či Líbii. Aliance mezi sunity a arabskými monarchiemi v, Golf, v zálivu Golfském no to bylo pěkné. A tady máme prostě vyváženou politiku, hledají se partneři, to je senzační. Tady se prostě znovu objevuje skutečná politika, která nerozeštvává zbytek světa. A samozřejmě to znamená, že musíme také svou odpovědnost vzít eh, plně na vědomí v Evropě. Eh, zdůraznila se odpovědnost Francie. Z mého pohledu Francie byla trošičku vždy eh, v jiném postoji. Já jsem pro vystoupení z NATO, ale samozřejmě si myslím, že je v pořádku, aby alespoň dvěma procenty členské státy NATO přispívaly k nákladům této organizace. A chci říct, že to byl ministr hospodářství u nás, který to řekl, kdyby Německo vydalo stejně na e, vojenské účely po válce jako Francie, ale já zcela chápu, proč to neudělala, e, tak by zadlužení Francie bylo ve stejné výši jako Německo. E, takže bychom byli v mnohem pohodlnější situaci, že? Ne, to je údaj, který, prosím, řekl Eh, to je údaj, který eh, řekl bývalý ministr hospodářství za pravici u nás. Takže co je teď třeba udělat? Eh, se členy výboru bezpečnosti OSN je třeba jednat. Se stálými členy OSN je třeba vytvořit mezinárodní vyvážený stav a schopnost intervenovat proti terorismu vy eh, jste bývalé eh, Clintonovy administrativy, nechcete vidět eh, tento nový úděl Ameriky, protože jste ideologicky za háčkovaní. Já jsem ovšem byl jinde, když bylo třeba bojovat proti komunismu, tak si vzpomeňte, jak Amerika vypadala, co dělala. Je to teď velmi dobré. Je to šance pro Evropu a pokud tuto šanci neuchopíme, tak to bude velmi vážné. Děkuji za pozornost. Děkuji a teď eh, eh, pan eh, Lovan jako poslanec Evropského parlamentu. Chviličku eh, si dovolím být Němcem. Nejprve musím říct, že tady je jeden zvláštní vztah, který v Německu existuje a ten zvláštní vztah je vůči Francii a další zvláštní vztah je k Unii. Samozřejmě, že Německo má řadu závazků eh, směrem k Severoatlantické alianci. A Geoffrey, já skutečně eh, si cením tvého analytického, inteligentního pohledu, ale teď prostě nevím, jestli bychom se měli posouvat do 20. a dokonce snad do 19. století. Eh, takže z německé perspektivy na to eh, není něco, co by snad eh, mělo být bráno tak, jak si naznačoval. Jsme v 21. století a e, dívat se zpátky je někdy nápomocné, ale vždy zrovna ne. Další otázkou je, že bez pochyby se Evropa musí snažit víc, co se týče výdajů. Ale e, teď se obracím k našim expertům, e, když se podíváme na ty údaje. 600 60 milionů eh, z amerického rozpočtu je na NATO věnováno nějakých 30 milionů. Takže 70 všech výdajů, eh, které by údajně měly pokrývat američané, no to se nevztahuje k NATO. A toto je, myslím, něco, eh, co říkal Geoffrey van Orden. Pokud by Německo vydávalo víc, nějakých 62 miliard třeba, tak eh, si myslím, že bychom eh, snad to utáhli, ale k čemu by to bylo? To je ta otázka. Otázka teď zní následovně. Eh, vzhledem ke strategické situaci a vzhledem také k NATO, je to teď tak, že NATO musí dostat nějakým požadavkům konvenčního zbrojení a nebo E, má před sebou na to určitou výzvu a otázku, jak jinak reagovat e, na rostoucí terorismus, na radikalizování e, Afriky, na ekonomické a environmentální otázky které tam panují. Takže jak by měl vypadat ten mix? Dnes tento parlament, já jsem ve výboru ITRE, budeme Eh, hlasovat. Poprvé budeme mít něco, co se nazývá prima. Je to takové středozemní eh, eh, schéma, kde vlastně půl miliard eur půjde na vodu a potraviny pro země Magrebu. Je to takový výzkumný program, který má také strategický dopad. Takže jak vy vnímáte tu nutnou, ten nutný mix? Eh, má se znovu zbrojit tím konvenčním způsobem a nebo má tady vzniknout jakýsi mix mezi eh, politikou eh, rozvojovou, zahraniční a už je to vlastně mnohem víc propojené s bezpečnostními otázkami než dřív. A nebo máme dostat tomu americkému očekávání, že prostě Německo, Francie a další zvednou rozpočty na těch slavných dva, na ty slavné 2%. E, v tomto směru je asi Řecko úplně na špici, e, protože e, vzhledem k hrubému národnímu důchodu Řecko roste, co se týče vojenských výdajů, ale E, hospodářsky si nevede až tak moc dobře, zatímco takové Polsko či Spojené království, se, e, tam se nedaří zvednout vojenské rozpočty na 2%, ale hospodářsky jsou na tom dobře a čím dál tím lépe. Takže moje otázka je, jaká jsou vaše očekávání, e, co se týče zahraniční politiky, bezpečnosti a mixu těchto oblastí. A pak mám ještě dva praktické dotazy. Co očekáváte? v souvislosti s terorismem a NATO. Máte například eh, eh, pocit, že by třeba sídlo NATO mohlo být eh, blokováno Tureckem, pokud tady vznikne nějaké spojení s Magrebem. Měli bychom, smít, měli bychom mít jako nějaké evropské sídlo, které by se pak používalo v případě, že by třeba Turecko hlasovalo proti tomu, aby se užívalo pro sídlo NATO, takže má jít o individuální příspěvky eh, Evropy do NATO a nebo tady má být nějaká společná evropská eh, snaha eh, o přispění do NATO. Předsedkyně, děkuji. A teď bych s dovolením využila také možnost položit dotaz, hovořit jako poslankyně Evropského parlamentu a e, řekla bych asi tolik. Chtěla bych e, znovu opakovat, jaké je mé stanovisko. Věřím v ten systém e, vah a protivah amerického systému, politického systému, takzvaný checks and balances, systém a dovolte pár eh, takových menších úvah. Eh, nejprve bych chtěla rozvést to, co řekl pan Danžan a pan Zdrievský eh, kteří poukázali na ten rozměr mezi výzvami na jedné straně a globální bezpečností na straně druhé, všude na světě. A Eh, vedle toho tady je ta tichá americká schopnost nám pomáhat a to i v velice obtížných eh, politických eh, situacích či v obtížném politickém statusu quo. A moje úvaha a Myslím, že třeba říct, že těch oblastí spolupráce a přispívání je celá řada, je asi tato. E, pokaždé, když e, se američané stahli, tak e, když se stahli, tak vlastně vzniklo vakuum, které dalo vzniknout dalším problémům a konfliktům a my jsme to museli nějakým způsobem řešit a e, my se samozřejmě snažíme soustředit na všechny tyto oblasti, ale je evidentní, že je to e, obrovsky obtížné, abychom mezi sebou našli koncensus a vnímali e, jednotně určité hrozby. Takže bych tady chtěla ještě jednou zdůraznit, že proto, abychom Eh, dosáhli silnější integrace eh, CSDP, musíme nejprve najít rozumnou platformu pro eh, obdobné společné vnímání hrozeb. A teď, když hovořím o určité důvěře v systém váh eh, a protivách eh, ve Spojených státech, tak bych chtěla také zmínit určité eh, určité omezení a také zmínit své výhrady vůči stávající situaci. Ono vlastně to Eh, není téma, které by tady bylo prezentováno. Je to trošičku eh, téma jiné, ale je trochu propojené s tím, co tady zaznělo. Co mám na mysli? Eh, mám na mysli stav amerických financí, a nutné kroky, které budou muset být eh, uskutečněny, aby eh, se eh, prostě nějakým způsobem nově nastavily ty různé výdajové položky. A druhá věc, která je ještě důležitější ve světle našich vlastních zájmů, je schopnost vy, účastnit se prostě všech proto abychom se mohli účastnit eh, těch eh, různých eh, konfliktů, abych se jich americká strana mohla zúčastnit, je otázka amerického dolaru a vztahu k jiným měnám. Tady bych chtěla říct také něco do vlastních řad. Jsme skutečně konzistentní při podpoře eh, Američanů v eh, této oblasti. Jsme eh, schopni se opravdu angažovat v nějaké zesílené přítomnosti, abychom také pomohli stabilizovat oblasti našeho společného zájmu, a nebo je náš přístup takový, který bych možná vykreslila jedním polským rčením E, svíčka zapálená pro všemohoucího je vlastně e, opakem svíčky zapálené ďáblovi. Já musím říct, že toto možná není ta platforma pro takovouto rozpravu, ale chtěla jsem jenom říct, že žijeme v době, e, kdy jsou vedeny informační války ve všech ohledech a se všemi důsledky, které to má. A přesto, že je obrovsky obtížné eh, prohlédnout všemi těmi vrstvami americké politiky, eh, tak já jsem opatrně eh, důvěřivá či dalo by se to tak říct, z určité věci Eh, vidíme z krátkodobého hlediska, patrně přejdou do té střednědobější perspektivy. Eh, ty jsou zřejmé, ale není tady jasná představa o dlouhodobých politikách. Nicméně nikdo neví, co se z dlouhodobé perspektivy přihodí, co nastane. Takže my všichni nejsme až tak zase koncizní v našich politikách. a asi bych tady mohla hovořit o všech zemích, co se třeba Ruska týče, tak to je pro Polsko nesmírně důležité. A chtěla jsem před časem tady eh, také eh, z, eh, zmínit zprávu Amnesty International, a upozornit na ní. A e, na otázku e, toho, co se děje v syrských věznicích, co je teď vlastně už zcela zřejmé a potvrzované, Eh, člověkem, který, eh, kterému se podařilo uprchnout ze Sýrie a kterému se podařilo rovněž vyvést eh, fotografie, které dokumentují masivní rozšířené válečné zločiny v Sýrii. Já se domnívám, že to setkání koaliční, které probíhá ve Washingtonu, se teď děje bez zemí, které eh, eh, podporují Asáda. Jenom tak eh, se domnívám, ale otázkou je, jaké aranžma, jak, jaký společný jmenovatel našich politik E, vznikne, e, co můžeme e, jako společného jmenovatele nalézt, abychom zároveň se drželi Eh, svých, svého přesvědčení a eh, teď je, je to ještě všechno v předvečer eh, samitu NATO. Je to velice zásadní. Takže děkuji vám, pánové, a teď je řada na vás ve stejném pořadí. Um, Dovolte, abych velice stručně navázal na několik věcí, které tady bylo řečeny a to trošičku syntetizovat, protože tady bylo spousta zajímavých věcí. Mm, několikrát tady byla zmíněna otázka, jak prezident Trump bude reagovat v případě krize. To je velmi důležité, protože jedna věc je spekulovat o chování administrativy ve stabilním stavu a jiná věc je představit si, jak prezident Trump bude reagovat eh, v dramatické krizi. Může být finanční, bezpečnostní, eh, to hodně souvisí s osobností a s dynamikou rozhodování v Bílém domě. Je to naprosto otevřená otázka. Je to velmi kritická, klíčová otázka. Já ani nemohu na tom potom spekulovat. Druhá věc. Jeffrey Van Orden ehm, k soudržnější Evropě v zahraničně politických otázkách, že v americkém zájmu. Ano, já věřím, já jsem řekl, že ne. Well, there's a debate about this in the US too. Um... I v USA se o tom diskutuje, ale já jenom chci popsat, jak kam to směřuje ve Washingtonu. I když tady byly bomby a uh, určité obavy, tak v podstatě USA se s tím stále uh, více směřovala z různých důvodů menší obava z konkurence mezi NATO a Evropskou obranou. Tady eh, se stala spousta věcí. Otázka, zda je to správné nebo ne, ale to je eh, správná charakterizace. Eh, jak si mainstreamový názor v USA se posunul, takže už se s tím jak si mnohem více smířili. Nyní si nemyslím, že aplikují stejná měřítka. Pokud chcete E, něco vysvětlovat, tak musíte říct si ve Washingtonu, že to je nákladově efektivní. Pokud chcete, aby Evropa platila víc, aby pak byste to měli podpořit. Pokud chcete, aby nebyla fragmentovaná na mm, bezpečnostně Evropa, aby byla soudržnější ve chvíli krize, tak by to tak mělo být. E, dalo by se to. Otázka na Německo. Ohledně Německa, to je klíčové. Velmi obtížné ehm, pochopit podstatu nedávného setkání mezi kancelářkou Merkelovou a prezidentem Trumpem. V této administrativě byly hlasy, které jsou velmi kritické vůči Německu. Není to jenom ehm, výdaje na obranu, ale také obchodní politika. Mě by ehm, znepokojila, abych plně souhlasil, že to je v eh, zájmu USA, aby Německo bylo partnerem a naopak. Ano, bylo by hezké vidět dokončení těch projektů, které chtěla Obamová administrativa, TTIP a podobně, ale to, to vlastně k tomu nevede. A vlastně to narušuje obranou spolupráci, ta bitva ohledně uh, nějaké, nějakých jaksi údajných ekonomických uh, politik. Ne, měli bychom, že bychom se neměli znepovat Číny, ale Německa, tak to je velký posun ve Washingtonu. Zda se to skutečně projeví v nějakých politických změnách, to si netroufám spekulovat, ale myslím, že to je vážné. Jde to ruku v ruce s mm, horšování veřejného mínění v Německu vůči USA. My jsme dělali průzkumy mnoho let. Bylo jasné, že celkové jaksi zdraví e, transatlantické vztahu se úplně přesně odpovídalo Eh, postojům vůči americkému prezidentovi jako takovému. Takže ty osobnosti jsou důležité. Bylo to 60% ní důvěra, teď je 20%. To je skutečně závažné, se mi zdá. Já popisuju situaci tak, jak, jaká je. Eh, tři nuly a podobně to je eh, triple zero, to je správné, to je mm, přesný příklad, jaký by ten, jakou formu by mohl mít ten znepokojivý unilateralismus pro Evropu. To je zajímavé. Eh, teď je to pravděpodobnější ehm, vlastně eh, v tom smyslu, že USA bude dělat věci v sousedství Evropy, aniž by konzultovala, konzultovala strategii s Evropou bych si dovedl představit. Evropa je jistě aktér eh, ve stabilitě mm, Rusko-USA. Zda souhlasíme v mnoha věcech nebo ne, eh, nic eh, dobrého pro Evropu nevyplyne z obnovení jaderné konfrontace mezi USA, USA zbrojní a pak dále. To co udělá USA, bude důležité pro Evropu. Otázka je, zda bude USA konzultovat Evropu, to je také důležité. E, Afrika, zajímavá otázka. Myslím, že Spojené státy se budou nadále angažovat v Africe e, e, spolupráce boj proti terorismu jako hlavní motor. Součástí toho je, že když se chcete podívat na evropskou zemi, která je nejaktivnějším bezpečnostním partnerem potichu, tak to byla nedávné době Francie. Jak si nenápadně. A to je další kritická dimenze tohoto vztahu. Na co se vynakládá peníze, to je jasné. To je, to je samozřejmě zajímavá otázka. Jistě. Ehm, přítomnost eh, USA nebo zájem větší výdaje, ale USA chce pomáhat eh, v Evropě, eh, co se týče boje proti terorismu a podobně. To není to, není to nejdražší. To není tak nutně drahé. To bude v, konvenč, bude v konvenčních rozpočtech, policie, bezpečnostní spolupráce a podobně. Je tady tedy pr- určitá díra mezi tím, co USA požaduje a co administrativu zajímá údajně, což je boj proti terorismu. To není otázka nutně peněz. USA, Turecko, já vím, že něco vynechávám, ale k Turecku já jsem skeptik, že ten um, vztah bude snazší. Vždy je to popisován jako strategický vztah mezi USA a Tureckem. A vždy to bylo obtížné. Z mnoha důvodů, z, z velice suverénní státy jednají ve vlastním zájmu. Tur, Turci chtějí dvě věci od USA. Vydat Ugolana a e, přestat spolupracovat s, s kurdskými milicemi v Syrii. To bude velmi obtížné pro tuto administrativu, aby splnila kterýkoliv z těchto požadavků. Podobně jako pro minulou administrativu, z podobných důvodů máme um, právní proces, který se týká Mulana, uh, který povede jistě k turecké frustraci. Co se týče Kurdů, kurdských sil v Syrii, kurdských sil v Syrii, tak tato administrativa, pokud něco, tak bude mít ještě tvrdší ehm, míru efektivity, kdo, fun- kdo pomáhá, kdo nepomáhá. Kurdské milice, This, this... Nechtějí spolehat na saudské zbraně. Bude obtížné pro Turky o přesvědčit administrativu, aby spolupracovali s těmito jednotkami Syrie. Rusko jde stejným směrem. Národní zájmy versus jiné věci. Jistě, mm, mm, mm, národní zájmy z pořádku, globální pravomoc konkrétně, to vás dostane jenom do určité fáze. To je můj názor. Administrativa to možná nezdílí, že máme systémový zájem, aby svět se nevyvíjel tímto směrem. Zdá se, že dochází k renacionalizaci obchodní politiky, zahraniční politiky, bezpečnostních politik. Tady může začít konkurence, kaská, kaskáda, která Eh, povede k situaci jako v 30. letech. To nechceme opakovat, to nechcete svět, eh, takový svět si nepřejeme, to není stabilní. Možná to uspokojí ten impuls směrem k vyšší suverenitě, ale není to příliš uspokojivá odpověď na otázku po globálním řádu. Možná jsem tradicionalista, ale omlouvám se. Děkuji, pan Bokmans. Ehm, děkuji za vš- všechny ty příspěvky, bylo jich mnoho, já odpovím na některé. Možná bych trošičku odporoval tomu, co řekl Ian k Turecku. Já bych si eh, chtěl začít tím, co řekl um, pan Van Orden k posílení na to, což je klíčové, je samozřejmě v mm, rozvoji evropské spolupráce v obraně a bezpečnosti bychom měli samozřejmě se eh, podívat, kde můžeme eh, se navzájem doplňovat. V Estonsko například jsem tam byl minulý týden. To jsou státy, které spolehají na NATO, na eh, bojové skupiny vedené Brity a podobně. EU e Eh, je, EU se očekává do, eh, pomoc v kyberohraně, mm, hybridní eh, hrozby a hybridní odpovědi. Tady je schopna EU údajně lépe to dělat. Širší politický kontext, který EU poskytuje, který pravděpodobně bude více v souladu s s NATO, když to srovnáme s NATO. A tím se dostávám k Turecku a NATO. Stejně jako EU musí znovu zvážit eh, turecký eh, proces vstupu do EU pro neplnění kodaňských politických kritérií, tak eh, je to otázka i pro NATO. Jednak z hlediska hodnot můžeme spoléhat na autokratického spojence, a také z hlediska kapacit. Od eh, selhání puče v minulého roce došlo k eh, k čistkám v armádě, klíčových ministerstev. Eh, Erdogan si buduje takovou pretoriánskou gardu mimo systém. Může na to i nadále spoléhat na Turecko? To je zásadní otázka, především politicky relevantní pro unii, když eh, zvažuje eh, ochranu svých vlastních strategických zájmů. K Kurdům. USA a EU jsou synchronizováni, co se týče podpory mm, Kurdistánu a eh, podpory pro Eh, IPG, to jsou um, ehm, kurdské milice, to je um, vojenská strana uh, kurdské syrské politické strany. USA a EU uh, eh, jsou tady snahy to mm, prezentovat jako teroristickou organizaci a tady se trošičku liším od analýzy jiná P.G. bylo důvěryhodným partnerem pro USA v boji proti Sýrii, ale byli by vyhozeni z okna, jakmile by došlo k, mírové, k širší mírové dohodě v Sýrii. USA nebylo eh, velkým obhájcem svých některých spojenců na Středním východě a já nevím, proč by nadále uh, proč eh, by to měli pokrač, v tom měli pokračovat s IPG, jakmile poslouží jejich účelu a mm, mohlo by být dosaženo většího cíle. Takže reál politika tady bude diktovat US, eh, zájmy USA. V tom smyslu americká politika je transparentní, ano? Já bych zopakoval to, co řekl jen, že v krizových situacích vrchní velitel nakonec rozhodne. A tady, ano, potřebujeme psychoanalytika. Také pro Severní Koreu. Tady byly určité rozpory v tom prohlášení, že nebudeme potřebovat psychoanalytika na Trumpa, protože zájmy se nemění a Bílý dům bude sloužit svým strategickým zájmům, ale v krizových situacích, kdy to závisí na osobnosti. Uh, No tak potom, když on zvedne telefon, anebo to nechá na panu Matesovi. Uvidíme. To jsou, je to důležité. Thank you uh, very much. Děkuji, byla to velmi zajímavá diskuse a kolegové se již vyjádřili k celé řadě otázek, takže já bych tedy se dotkl několika zatím neprobraných. Volby mají své dopady a v americkém politickém systému, to znamená prezidentském eh, systému, to, že někdo zvítězí, má své důsledky, zejména pokud má potom většinu i ve sněmovně a v senátu. Čili vyhrát voleb, eh, vyhrát volby znamená i eh, nést ovoc, sklízet ovoce těchto důsledků. ty klíčové věci, které se eh, dějí eh, například kolem migrace, tady vidíme, že ty, zatím ty pojistky fungují, například soudní pojistky, ale vedl, uvidíme, že se to možná bude měnit. I kongres funguje s ohledem na rozpočet a pokud jde uh, Eh, o podporu eh, rozpočtu či účasti v Evropě na obraných systémech, tak tady ta podpora je. Eh, senátor McCain, který je představitem to, tohoto, tomu je 80 a je to generace studené války, která odchází a celá řada zemí se spolehá na několik málo klíčových Eh, hráčů či ministrů v, eh, v té administrativě, ale tito lidé postupně odcházejí a nebudou nahrazeni. A mm, Dále je třeba říci, že Evropský parlament má důležitou úlohu ve vztahu k eh, americkému kongresu a k vyjadřování těchto myšlenek. Evropská integrace v oblasti obrany versus NATO, to je téma, které je Mm, podrobeno průběžným diskusím a e, jsou, zároveň jsou tady naprosto překrývající se zájmy těchto dvou věcí. Globální strategie jsou stejné, ochrana evropských zájmů, ochrana evropské prostitutu e, proste, prosperity a e, v celé Evropě, to jsou všechno zájmy, které nejsou v rozporu se zájmy NATO. Vedle toho jsou tu jiné oblasti, jako Afrika a další, to jsou oblasti, kde eh, eh, se tyto zájmy zcela nestotožňují, tedy zájmy Evropy a eh, NATO. K tomu do toho vstupuje situace s Tureckem a tady sdílím ty již vyslovené obavy. Tento mm, týden došlo k otázce mm, rakouské spolupráce s NATO, což byla, která byla blokována, s, tu, blokována Tureckem, takže otázky rozporu a sporu s Tureckem jsou zcela zřejmé. E, pokud jde o dlouhodobé dopady některých e, takového jakéhosi napětí či uh, Eh, neschod mezi USA a Evropou. I to může být eh, něco, co vyvolává obávu. Já jsem eh, před dvěma lety se zamýšlel ve svém článku nad různými výzkumy, které se týkaly ochoty hájit Evropu. A republikánští voliči v Americe v těchto výzkumech byli daleko více pro při, daleko více připraveni souhlasit s obranou Evropy proti Rusku než demokraté. Takže to je takový určitý námět k zamyšlení. Ale do, dlouhodobé důsledky toho jakéhosi om, eh, eh, odsuzování Evropy ve Washingtonu mohou být zcela eh, zásadní. Například s ohledem na Německo, čili dlouhodobé dopady těch eh, silných slov, která byla vyslovena, tyto eh, dopady budou muset být vyváženy nějakou malou, eh, pragmatickou, usilovnou prací, která je též nezbytná. Tolik tedy z mé strany. Děkuji. Statement. Mr. Freund Děkuji. Pane Fronde, chtěl jste ještě, ano, já jsem, mám jenom 30 sekund, nebo zaberu 300 sekund. Pan eh, Tillerson oznámil, že se účastní setkání na to, tedy na, nakonec bylo takto eh, rozhodnuto. To jsem viděl jako nejpo, nejaktuálnější novinku. Děkuji za tuto informaci. A s touto informací můžeme také zakončit dnešní dopolední zasedání. Doufám, že se k nám opět připojíte odpoledne. Eh, bude to obdobně zajímavé jednání a eh, náhodou, a tady také děkuji sekretariátu, eh, budeme moci nabídnout velmi zajímavou debatu v oblastech společného zájmu se Spojenými státy. Budeme totiž diskutovat o tématech, která eh, jsou aktuálními a současnými dilematy eh, obou eh, stran Atlantiku. Mm, mám na mysli konkrétně jihočínské a východočínské moře a budeme také diskutovat o bezpečnostní politice Japonska. Takže se na vás těším odpoledne. Přijďte prosím a budeme začínat ve 3.15. 3.15. Děkuji.